solito sono più dentro, sono 40 parlamentari come no. Siamo 71 in commissione. Oh, no, vabbè. Cari colleghi, è un piacere riprendere questo pomeriggio. Kolegové, je, mi pro mne, je pro mne potěšením pokračovat v zasedání našeho výboru dnes odpoledne za přítomnosti předsednictví Rady. A dovolte, abych mezi námi velice srdečně přivítal pana Džána Luka Galetyho. V den, který je pro ministra na ochranu životního prostředí v Itálii obzvláště významný, proto to musím obzvláště ocenit. Pan ministr je odpovědný za veškeré záležitosti týkající se Costa Concordia. Asi by byl raději na lodi, aby sledoval, aby byla v pořádku dopravena do přístavu. A dovolte, abych mu rovnou udělil slovo, aby nás informoval o prioritách italského předsednictví Rady pro příští půl rok. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy poslankyně, paní poslance, dovolte, abych vám nejprve všem velice srdečně poděkoval vám, panu předsedovi i místo předsedům za to, že jste mi poskytli příležitost k vám promluvit a že mi zároveň skýtáte příležitost představit vám program italského předsednictví v souvislosti s ochranou životního prostředí hned na zahájení nebo krátce po zahájení našeho předsednictví. Rád bych řekl, že naše předsednictví je odhodlané pracovat úzce s parlamentem, abychom se mohli dohodnout na několika mm, tématech a abychom eh, mohli pokračovat v rozhovorech u některých témat, která ještě nebyla mm, dohodnuta sladěným způsobem a pokračovali ve mně názoru. Myslím si, že chceme-li skutečně efektivně pracovat eh, během těch šesti měsíců, ale vůbec v celém legislativním období, je nutné spolupůsobení parlamentu a rady. To nám velmi leží na srdci a domnívám se, že zejména u těch témat, které jsou pro nás zásadní, což je tedy ochrana životního prostředí, že tady nebudou panovat žádné politické rozdíly. Velké politické evropské rodiny mají jednu zásadní úlohu v otázce ekologie a sice vyřešit společně problémy, eh, které jsou národní, evropské i mezinárodní. Ekologický program italského předsednictví je řízen tématy eh, zeleného růstu a zelené zaměstnanosti. Přitom budeme zohledňovat témata, která byla uvedena již během lotyšského a řeckého předsednictví. My jako italské předsednictví nejenom v oblasti ochrany životního prostředí, ale rovněž i v ostatních sektorech Eh, jsme skutečně dali do středoboru naší pozornosti téma hospodářského růstu a zaměstnanosti a jsem přesvědčen o tom, že zejména v oblasti ochrany životního prostředí máme v souvislosti s těmito tématy centrální úkol. Jedná se o to, abychom přivodili mm, zvrat a změnu kurzu. Jde o to, abychom, na, abychom chápali ochranu životního prostředí, musíme eh, životní prostředí chránit, to je jasné, ale zároveň využít této nezbytnosti pro poskytnutí vytváření eh, pracovních příležitostí. Musíme stále vysvětlovat lidem, že není možné, Eh, hovořit o budoucnosti eh, našich občanů, aniž bychom z eh, ochrany životního prostředí učinili zásadní politiku, protože to je nezbytné pro růst i zaměstnanost. Tak to alespoň chápeme my. A dnes to můžeme tvrdit právě proto, že se obíráme o skutečnosti. Existuje-li nějaká oblast, která navzdory hospodářské krizi Eh, rostla, pak je to přesně oblast zeleného ekologického hospodářství. A vycházejí z této myšlenky, eh, musíme eh, přivodit další změny. Musíme daleko jasněji poukazovat na to, že růst a zaměstnanost jsou nejenom možné v oblasti zelené ekonomiky, ale ve všech ostatních oblastech ekonomiky. Eh, tam, eh, kde jsme měli potíže. Například průmysl cementu. Eh, vše je pro nás nezbytné pro provozování ekologicky uvědomělé politiky. Musíme si uvědomit, že ekologie není téma, které se omezuje pouze na jedno odvětví, ale že je to téma, které jde napříč všemi odvětvími. Italské předsednictví mnohokrát potrhlo, že priority našeho půl roku se soustředí na hospodářský růst a zaměstnanost. A chceme-li opět podnítit hospodářskou obnovu, a obnovit důvěru Evropanů v evropské instituce. Hovořil jsem o důvěře v evropské instituce a musíme vysílat signály. Ne do spějeme-li k rychlým rozhodnutím, pak toto legislativní období se nezapíše pozitivně do hysterie, ale dokonce budeme vydání v šanc nebezpečí, e, že evropský projekt bude neúspěchem. Čili je třeba zasadit se o to, aby ekologické projekty byly podporovány všemi občany v Evropské unii a je třeba aby evropské rozhodování bylo v souladu s potřebami a přáním občanů. Boj proti oteplování, e, ochrana životního prostředí, to vše by mělo být součástí jedné strategie. Jsme přesvědčeni o tom, že hospodářství, o něž usilujeme, hospodářský růst, kterým posílí konkurenceschopnost, je právě zelený růst. Na zasedání ministrů ochrany životního prostředí v Miláně už jsme hovořili o tomto tématu. Bylo to poprvé, kdy všichni ekologiční ministři a ministři pro práci a sociální záležitosti se sešli na jedné konference, aby hovořili o tématu ekologie a práce a zaměstnanosti. Hovořili jsme o tom, jakým způsobem můžeme přispět k tomu, abychom snížili nezaměstnanost, zejména nezaměstnanost mladých lidí. Hospodářský růst tedy nesmírně důležitý a úspěch konference v Miláně ukázal jasně, že integrovaný přístup je zcela rozhodující pro využití hospodářského potenciálu a proto, abychom mohli dostat výzvám, které před námi stojí je třeba soustředit se na efektivní využívání energie a zdrojů. Naše předsednictví se bude zasazovat o to, aby zpráva o hospodářském růstu, týkající se tedy evropského semestru, obsahovala zvláštní kapitoly o zelených projektech. To by byla historická změna v hospodářsko-politickém řízení v souvislosti s evropským semestrem. Při této zprávě věcí veřejných, při tomto řízení se rada ministrů financí a rada práce a sociálních věcí musí také zabývat těmito problémy, protože my žádáme aby na evropském semestru se podíleli nejenom tyto obory, ale rovněž ministři pro ochranu životního prostředí. A vaše podpora bude v tomto ohledu rozhodující, tedy podpora Evropského parlamentu. Změna směrem k zelenému, hospodářství k zelené ekonomice bude znamenat že budeme potřebovat odpovídající průmyslovou politiku. Evropský semestr a nastávající přepracování střednědobé strategie Evropa 29 pro trvale udržitelný a inteligentní růst jsou opravdovými příležitostmi, aby ekologická dimenze se e, stala nezbytnou součástí této strategie. Je třeba abychom tradiční pojetí ekonomiky a ekologie pojali úplně novým způsobem. Dříve to bylo tak, že ekologie pokulhávala za rozvojem hospodářství. Nyní je tomu tak, že je třeba ekologické dopady posuzovat hned při hospodářských rozhodováních. Neboť zkušenost nám ukázala, že v našich zemích eh, je tomu tak, že máme-li průmyslové plány, musíme okamžitě posuzovat také jejich dopady na životní prostředí protože je třeba respektovat zásady ekologie a to je ta mentální změna. Musíme vytvořit základy pro to, abychom se dostali do oběhového hospodářství, kde nebude ničím plítváno spotřebuje se příliš mnoho zdrojů v takzvaném odpadovém hospodářství a vznikají nám jenom hory odpadu. Tento model již není eh, trvale udržitelný, to bych tady rád jednoznačně řekl protože to přivádí znečištění a vede to také také k tomu, že podniky ztrácejí, přicházejí o zisk. E, na konferenci v Miláně bylo naprosto zjevné, že ekologická dimenze hospodářského řízení Unii musí posílit ve všech rozhodovacích procesech. Jako úřadující předseda Rady ministru pro ekologii budu v příštích měsících se věnovat tomu, abych pokračoval v tomto procesu tedy posílení ekologického rozměru hospodářské politiky. To je to, na čem jsme se dohodli v Miláně a to je také oblast, kde může velikou měrou přispět Evropský parlament a velice si přeji, aby to tak bylo. Jsem přesvědčen o tom, že u velkých otázek, které se soustředí na životní prostředí a například v otázkách boje proti oteplování, Eh, musíme nalézt konvergenci mezi mm, všemi politickými silami. Je to příliš významné, než abychom si mohli dovolit dospět k nějakému roztříštění k rozkolu, jak v parlamentu, tak v našich společnostech jako takových. Existují země, kde došlo eh, k určitému kroku zpět co do kontroly emisí a nyní eh, musíme požadovat, abychom se dostali o krok Dále, italské předsednictví by chtělo co nejrychleji vytvořit rámec pro energetické a ekologické otázky a proto jsme zapracovali celou řadu neformálních setkání, například ta neformální rada ministrů, která se konala v Miláně a kromě toho jsme se také zaobírali tématem souvisejících se systémem obchodováním s emisními povolenkami na setkání ministrů, které budeme 6. října, se sejdou ministři ekologie a ministři pro energetiku protože pro potírání klimatických změn eh, musíme zohledňovat také otázku mm, energetické politiky a její bezpečnosti. Musíme být připraveni na příští konferenci COP musíme respektovat to, co bylo rozhodnuto ve Varšavě a musíme přispívat k vytváření základů pro konferenci v Paříži. To je, bude jistě významný okamžik a šance dospět k mezinárodní dohodě. Paříž v roce 2015 bude tedy nesmírně významná. Já si velice přeji, aby všechny evropské státy se skutečně účastnili a přispěli svou měrou. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci italské předsednictví, ty na zasedání Rady 28. října a poté v prosinci, 17. prosince, docílit pokroku ve významných tématech a proto opakuji tedy ještě jednou, je nezbytné, abychom úzce spolupracovali s Evropským parlamentem. Co se týče životního prostředí, tady je legislativní prioritou eh, oblast, eh, jak se geneticky modifikovaných eh, potravin. Je třeba, abychom dosáhli rovnováhy mezi nezbytností eh, členský, eh, potřeb členských států, aby na svých oblastech mohli eventuálně umožnit eh, geneticky modifikované plodiny to se týká zemědělců, spotřebitelů a tady je třeba mm, respektovat autonomii jednotlivých členských států, i když evropská veřejnost eh, už vyslala určité signály týkající se modi- geneticky modifikovaných potravin a proto se domníváme, že je politickou povinností dospět k určité dohodě mezi radou a parlamentem. A dnes Je naším hlavním přáním, abychom mohli spolupracovat proto, abychom dospěli k dohodě v otázce geneticky modifikovaných potravin do konce tohoto roku. A dále eh, redukce používání igelitových tašek, eh, protože to je téma, které je nesmírně důležité. Měli bychom snížit jejich počet, počet, počet a zároveň by to mohla být příležitost eh, pro zlepšení celého systému odpadového hospodářství. Eh, je třeba efektivně snížit spotřebu i na základě ustanovení, která existují již na mezinárodní úrovni již v září bychom se tím chtěli zaobírat, abychom vytvořili základy pro možnost rychlého dosažení dohody ještě během italského předsednictví. Co se týče snížení skleníkových emisí, legislativní program předsednictví se zaměřuje na to, aby se uzavřely záležitosti, které již byly projednávány. Máme tady návrh na řízení na kontrolu emisí CO2 v lodní dopravě, to je jednou z našich priorit. Potom tady máme směrnici o nepřímé využívání země, takzvaný ILOG, a tím se také budeme zaobírat. Již došlo k významným vyjednávání a Rada ministrů pro energetiku 13. již dosáhla důležitých dohod, kde se vlastně odrážejí postoj jednotlivých členských států. Je nám jasné, že i v Evropském parlamentu se již na tom hodně pracovalo a společně s parlamentem a s pravodem Torvalcem bychom chtěli mm, dospět k určitému harmonogramu eh, a dohodnout se, jak pomoci k co nejrychlejší dohodě s radou. Dále systém obchodování s emisními povolenkami ETS je hlavním nástrojem, kterým můžeme bojovat proti změně klimatu, ale potřebujeme, aby tento systém byl transparentní, aby byl jasný a aby tady nedocházelo k libovůli. vůli a no, proto chceme vytvořit základy k tomu, aby toto téma mohlo být co nejdříve uzavřeno. A není velice krátce ještě k legislativním balíčkům v oblasti odpadového hospodářství. Jsou to zásadní návrhy v rámci vypracování středně dobé ekologické politiky a očekáváme postoj Evropského parlamentu a pokusíme se postarat o to, aby práce na radě se dostala co možná nejdříve dále. Itálie z titulu předsednictví v Evropské radě bude koordinovat práce eh, například na konferenci stran o biodiverzitě a také pokračování práce COP12 v říjnu. Tam dojde ke konferenci, kde se bude jednat o zhodnocení plnění strategického plánu bude třeba rozhodnout i další důležitá opatření, která bude třeba uskutečnit, aby se dosáhlo cílu z ALKY. Také je třeba eh, přispět k plnění celosvětových cílů pro trvale udržitelný růst po roce 2015. Když se chceme zasazovat o to, aby Evropská unie hrála konstruktivní roli, je třeba, aby veškerá rozhodnutí konference byla také opravdu realizována. Děkuji vám srdečně. Teď dospívám tedy k závěru. Dovolte, abych vám ještě jednou poděkovala za vaši pozornost a dovolte ještě říci následující. U téma, která se týkají ochrany životního prostředí, mm, témata, kterými se zaobíráte na vašem výboru, eh, budeme mm, opravdu považovat za významné v naší spolupráci mezi předsednictvím a vaším výborem. Rád bych připomněl, že ekologie je více než jiná témata, se odrážejí na životě našich občanů a ovlivňují jej nejenom současných občanů, ale také našich příštích generací. Takže vám děkuji a panu předsedovi Laviovi přeji všechno nejlepší. Děkuji vám za to, že jste nastínil priority dánského předsednictví a teď okamžitě začneme s um, prvním kolem otázek um, předsedů. A chtěl bych předsedy poprosit, aby se vždy omezili na dvě minutky. A poté si uděláme takové kolo odpovědí. Peter Prosím, Petr Líze. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo rady. E, jako koordinátor EPP mám radost z toho, že dnes odpoledne máme mezi námi dva ministry e, předsednictví rady, e, kteří patří do skupiny EPP. Italská vláda nesestává pouze se sociálních demokratů a mám také radost z toho, že vy, pane předsedo rady, dnes oslovujete Evropský parlament a že se na to díváte jako na svou prioritu, přestože v Itálii se odehrává důležitá událost s kostou Concordii, což spadá do vaší kompetence. Teď řeknu něco k těm cílům 2030. Tam, co jste říkal, myslím, že je velice důležité, abychom učinili vše pro to, aby Evropská rada v říjnu eh, předložila návrh, přijala návrh eh, a v parlamentu byla jedna věc nesporná. I v EPP minulý týden jsem ještě jednou diskutoval s kolegy z výboru pro průmysl. Tedy úsporní cíly CO2 ve výši 40% by v žádném případě neměly být pochybněny. A chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste se se vší energií zasadil za to, aby Evropská rada toto přijala. Pak tady parlamentu eh, byly různé názory i v rámci mé frakce na to, jestli bychom měli mít jeden nebo tři cíle. Já bych řekl, že s většinou parlamentu a i také mm, byla to většina eh, skupiny, by bylo dobré, kdybychom stanovili tři eh, cíle, protože ehm, podle vlastního posouzení dopadu eh, komise je to lepší pro růst a zaměstnanost a to jste také právem zmínil, že potenciál růstu, potenciál pro vytváření pracovních míst ehm, v oblasti ekologických technologií je něco, čeho bychom měli využít. Myslím si, že dnes padlo důležité rozhodnutí Evropské komise 30%, 30% energetická účinnost v rámci toho tohoto balíčku. Já bych vás poprosil, abyste se postaral o to, aby toto bylo minimálně přijato, abyste se za to zasadil a aby i byla jasná závaznost, že to nebude jen tak někde ve váku, ale že budou eh, usnesena i učinění eh, opatření pro implementaci. A pak poslední věta. Více jak jedna miliarda eur denně je vydávána na import eh, pevných paliv a právě v době, kdy máme problémy s Ruskem, jsou to peníze, které by možná byly lépe investovány, kdyby to šlo do ruku našich řemeslníků podniků nebo průmyslu. Děkuji. Matias Krut, jako další pane eh, ministře, líbilo se mi, že jste zmínil kulturní eh, proměnu, že ji chcete eh, provést, že i průmysl by se měl soustředovat na trvalý digitální vývoj, tím se posílí konkurenceschopnost, tím bude generován růst a budou vytvářena pracovní místa a zajištěna. Už jsme tady měli hodně vašich kolegů, kteří jednou za půl roku představovali svůj program. A většinou e, naše práce se provádí v tempu ECR a potom v radě máme občas pocit, e, že tam e, je na cestě jakýsi regionální vlak, když máme hovořit o rychlosti. Tak to bylo také v legislativě o ochrany klimatu. Doufám, že Ehm, ta, ehm, to, to, na čem pracuje Ivo Belet, na co je zpravodajem, doufám, že se postará o to, aby to šlo rychleji a aby také eh, se, už bude stanoveno datum, kdy se to udělá. 2020, to bych řekl, eh, že se prosadili ti, kteří mají strach v komisi, to je příliš pozdě. Tím eh, jsme v nebezpečí, že celý systém utrží vážné škody a proto bych chtěl poprosit, abychom to celé předsunuli na rok 2017, abychom to tedy urychlili. Co se týče tématu konference COP. To jsme vždycky zažívali, ti, kteří se toho účastnili. Eh, Evropa se tam prezentuje, je tam komise, parlament, je zastoupen delegací a vedeme hezké rozhovory. A pak se rozpadne Evropa, eh, když se ohlásí finanční podpora eh, která má být poskytnuta v 28 členských státech. Proto prozba, aby se to lépe kanalizovalo za italského předsednictví a abychom tady byla více vyslyšeni v Limě, až půjde o otázky finanční. Co se týče téma energetické účinnosti, Tady musíme říct, že přeci jen eh, je to víc, než bychom doufali, ale i nadále to zůsta- pokulhává hodně za tím, co parlament v posledním legislativním období se usnesl. A sice 40%, 40 minus 30, tady máme obrovskou mezeru 10. Eh, Já myslím, že eh, je to vysoký cíl v energetické účinnosti. To by mohl být konjunkturální program pro řemeslo, pro ekonomiku a to by z dlouhodobého hlediska a natrvalo vytvořilo pracovní místa. A proto doufám, že vy jako předsednictví předsednictví budete otevření v této věci a že budeme mít ještě prostor směrem nahoru a že to, co komise dnes eh, tam uvedla vchod, že to nebude jaksi vytesáno do kamene. Tvrdě. Dě, děkuji, Matiasi. Děkuji a teď eh, Jan Danke za frakci EPP. Thank you very much. Děkuji. Ano, po celé Evropě se zabývám otázkami energetické bezpečnosti a velice se mě zajímalo pozice ministra, co se týče eh, nekonvencionální eh, unfrackingu eh, a protože si myslím, že tady se udělal významný pokrok, měl by se udělat významný pokrok za příštích 6 měsíců. Děkuji. Děkuji. A za liberály teď mistrovec. Being here. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Galety, že jste mezi nás přišel a upřímně doufáme, že stejnou radost budeme mít i v prosinci, až vám budeme říkat arrivederci. Eh, já jsem zpravodaj pro eh, iLook a eh, kolují určité fámy o tom, že na radě hrozí blokační menšina. Mohl byste pohovořit o svých schopnostech, o, o, o tom, nakolik můžete odstranit tuto blokační menšinu? Děkuji. Děkuji. Slovo má nyní Kateřina Konečná pane předsedo. Také mě dovolte vás jménem eh, frakce eh, naší GUE NGL eh, pozdravit. vaše práce nebude jednoduchá, já to nebudu prodlužovat. My bychom vás rádi vyzvali k jedné věci a, a to tomu, pane ministře, bychom vás rádi vyzvali k jedné věci a to k tomu, abyste vy jako člověk, který eh, má na starost životní prostředí, s okamžitou platností dělal online konzultace v rámci smlouvy TTIP pro nás je to zásadní věc. TTIP se týká životního prostředí, vy nám jistě rozumíte, týká se chemického průmyslu, týká se bezpečnosti potravin, týká se obecně standardů, které jsme si jako Evropa vybudovali a my máme pocit, že i v rámci utajovaného jednání komise a tam si myslím, že by mohla být vaše role v radě, eh, že byste mohli otevřít toto téma, vzít ho potaz a zcela vážně nám říct, jak si to dále s vyjednáváním této smlouvy představujete, protože je pro nás nepřijatelné to jak to dnes funguje a bojíme se toho že eh, standardy životního prostředí a sociální standardy evropy jsou vážně ohroženy tím co je vyjednáváno. druhá věc na kterou bych se chtěla zeptat a vy jste to ve své řeči zmínil je odpadová legislativa. vy jste zmínil to že eh, máme tady jakousi odpadovou krizi a že nadále ji nemůžeme akceptovat. já bych se chtěla zeptat jak to hodláte řešit protože konkrétně v itálii se opravdu podle informací které mám jedná o odpadovou krizi a zneč, která znečišťuje podzemní vody a ohrožuje zdraví obyvatel a vy tomu nejste schopni zabránit. jak si to představujete do budoucna? jaké standardy chcete zavést tak aby nemohlo docházet k věcem které, které se dějí i ve vaší zemi? děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo eh, dalšímu řečníkovi. Děkuji, eh, pane ministře, za to podrobné představení vašeho programu eh, na příští měsíce, takže určitě nás čekají velice zajímavé měsíce. Eh, když říkal můj kolega z ALDE, že se těší, až vám budeme říkat arrivederci, tak to myslel v dobrém, i když to možná nevyjádřil velice šťastně. Každopádně se těšíme na ty nadcházející měsíce a pro zelené jednou z priorit bude klimatický a energetický balíček do roku 2030. A vy jste správně ve ve svých úvodních poznámkách říkal, že to bude naprosto klíčové, aby tady byla Evropa e, jednotná. Parlament jednotný je a má velice jasnou pozici ohledně toho, jak by měl vypadat ten balíček. Měl by to být opravdu balíček v tom smyslu, že by měl obsahovat tři závazné cíle v oblasti snižování emisí, e, obnovitelných zdrojů energie a účinnosti. Dnes eh, komise v oblasti energetické účinnosti představila cíl jenom 30%, přestože parlament požadoval 40% a parlament navíc požadoval cíl závazný. Eh, takže my opravdu bychom rádi, aby italské předsednictví zatlačilo na radu, aby opravdu prosazovala balíček se třemi eh, závaznými cíly. Další Dalším bodem je eh, Lima, eh, konference, která proběhne za vašeho předsednictví a jejím hlavním bodem bude financování. Až dosud eh, Evropa nikdy neprosadí svou pozici ve financování, protože tady se zavazují členské státy sami za sebe, což je velice nepředvídatelné a způsobuje to mnoho nejasností ohledně financování z Evropské unie. Takže budete schopni zajistit letos, aby Evropa jela do Limy s jednotným stanoviskem ohledně ohledně financování, místo těch velmi nepředvídatelných pozic jednotlivých členských států. E, další e, otázkou je monitoring e, přepravy zboží MRV. To má být dokončeno za italského předsednictví a jsou tu určité problémy s transparentností. Mohli byste jasně prohlásit, co si, jaká, jaká je pozice rady o MRV v oblasti přepravy zboží. Děkuji. Děkuji. E, tím jsme e, skončili příspěvky koordinátorů, respektive ještě pan Petričíny z EFDD. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat panu ministrovi, že jsem dnes přišel a poslouchá naše otázky. Já tady reprezentuju takový experiment, jak víte, patřím do EFDD a jsem členem hnutí pěti hvězd. My velice spoléháme na přímou demokracii. Takže moje otázka Eh, mým prostřednictvím vlastně pokládám otázku za mnoho občanů a ne pouze sám za sebe. Ta otázka zní, vzhledem k tomu ambicioznímu klimatickému a energetickému programu, eh, který obsahuje cíle jako snížit uhlíkové emise o 30% nebo snížit spotřebu fosilních paliv o 27%, Eh, a vzhledem k tomu, že jste hovořil o tom, že musíme brát v potaz ekologický aspekt, eh, tak jaký názor má italské předsednictví na eh, rozhodnutí Montyho vlády, které zdvojnásobuje objem eh, vytěžených eh, uhlovodíků v, v pobřežních oblastech. Jaký je dopad v oblasti znečištění na Itálii a Chorvatsko z těch vrtů, z vrtných plošin, eh, které se nacházejí na moři? protože určitě to má dopad na životní prostředí. E, nebylo by spíše e, jednodušší e, zdvojnásobit ze 7% na 14% ty jiné náklady než, než znečištění životního prostředí? Děkuji, tím jsme vyčerpali první kolo eh, otázek a dávám slovo opět panu ministrovi, aby nám odpověděl a prosím ho, aby se omezil na pět minut, bude-li to možné, protože eh, o slovo se hlásí ještě mnoho dalších kolegů. Ano, děkuji, pokusím se eh, dostat tomto úkolu, ale musíte e, schovývaví, pokud nebudu odpovídat přesně na všechna témata. To znamená 30 energetické účinnosti. Tady komise učinila příslušné návrhy s určitými eh, hranicemi. Myslím si, že energetická účinnost se má veliké dopady na eh, dohodu o klimatické eh, energie rok 2030. Řekl jsem, že to je strategickým cílem pro naše předsednictví a myslím si, že je to strategické pro celou radu i pro parlament. Je to téma, které velmi úzce souvisí s cíly, které jsme si jako italské předsednictví stanovili, a sice růst a zaměstnanost. Všem je jasné, že více energetické účinnosti povede k tomu, že obratem malých a středních podniků bude, půjde nahoru. To jsou podniky, které eh, spíše eh, stagnují to, bude mít dopad tady na ochranu životního prostředí, budeme moci ušetřit energii a budeme nezávislejší, co se týče bezpečnosti energetických dodávek. A myslím si, že to je dost zásadní téma. Už jsem to říkal, rada má v úmyslu se silně angažovat tak, abychom měli stanovisko, které budou moci sdílet eh, všichni ostatní. 20. Eh, října se pokusíme, eh, aby se Evropa dostala k jednocenému stanovisku. To je signál, který chceme vyslat evropským občanům občankám na pozadí toho, co jsem již nastínil. Všechny země by měli eh, na konferenci v Limě v prosinci a také v Paříži v roce 2015 eh, toto poselství podpořit. Je to velká výzva. Mne mm, eh, všechny země jsou stejného názoru jsou to země, které jsou trošku angažovanější než jiné, některé jsou stížádostivější, jiné zase méně. A já si myslím, že je úkolem italského předsednictví, abychom tady dosáhli dohody, které bude co nejvíce ambiciozní, tak aby všechny země v Evropské unii se na těchto věcech mohly sjednotit. Co se týče ETS, e tak to jsem už taky říkal ve svých úvodních slovech. A i tady je, to má úzké propojení e, s o, o, dohodou o e, klimatu energii. Rada má rovněž zájem eh, co nejvíce dosáhnout pokroku v tomto tématu. A my to považujeme za nevyhnutelné, aby tento cíl byl dosažen, protože eh, dobře, eh, když budou dobře fungovat rezervy na trhu ETS, tím budeme mít větší transparentnost, trh celý se stane věrohodnějším a tím bude jednodušší snížit emise skleníkových plynů. Očekáváme, že Evropský parlament v těchto oblastech povede staré diskuse a rychle udělá pokrok, protože tak budeme moci eh, pokročit i v našich diskusích. Co se týče ILOC, ILOC tak tady asi víte, že Rada už tomto tématu dosáhla dohody v červenci. Jsme ochotní jsme připraveni postarat se o to, abychom co nejdříve mohli dovést k konci tuto eh, směrnici, aby se došlo k dohodě s Evropským parlamentem. Nebude to diskuse jednoduchá. Žádná z našich dvou institucí ne, eh, eh, žádné další institucí to ne, neprošlo bez větších diskusí, ale rada má teď solidní pozici, která představuje dobrý kompromis. A e, myslím si, že máme teď rozumnou základnu, abychom mohli toto téma dovést k závěru. Co se týče e, dohody se Spojenými státy, TTIP, tak tady vyjednáváme jako předsednictví vždycky otevřeně a Eh, v rámci Rady pro zahraniční obchod. Jaká témata jsou důležitá? Paralelismus, eh, vzájemnost a hlavně ehm, ochrana eh, evropských standardů životní prostředí, ale také ochrana sociálních standardů a jiných hodnot, například práce. V případě těchto hodnot a cílů a kritérií bychom nechtěli dělat žádné kompromisy. Budeme pokračovat dále a postaráme se o větší transparentnost. Co se týče odpadového hospodářství, Tady je taky jasné, že musíme dosáhnout pokroku. Celý balíček eh, čistý vzduch pro Evropu eh, pro nás eh, je velmi významný. Každý tý stílí, všichni tílí eh, tento balíček. Každá část je důležitá, i ta, která se stahuje na odpravé hospodářství. Nechci teď hovořit o specifických italských problémech, protože tady jsem dnes jako zástupce rady a proto si nemyslím, že by bylo správné, kdybych eh, se pustil do eh, národních problémů. Někdy se na to zapomíná že tady máme i regiony, kde máme kvótu recyklingu, která patří těm nejlepším v Evropě. Není to tak, že bychom více než ostatní tady měli problém s odpady, ale eh, problém eh, odpadový, to je bohužel problém, který se týká celé Evropy. Balíček odpadech mm, byl eh, komisí přijat teprve nedávno, což znamená, že v současné době ještě je obtížné se postarat o to, aby se z toho stalo prioritní téma v našich vyjednávání s parlamentem. To ovšem neznamená, že to pro nás nepředstavuje prioritu. Čekáme nejprve na stanovisko Evropského parlamentu. Naším, náš úkol bude spočívat v tom, abychom co nejvíce eh, posunuli ku předu práce v Radě. A to také ukazuje, že naše téma odpadového hospodářství nám leží na srdci. A sice to, že o tom mluvíme o tom, eh, jest jestli se už bude probírat návrh mm, mm, ministru ve říjnu. Co se týče eh, emisí z eh, námořní dopravy, Víme, že je to téma důležité i v souvislosti s mezinárodními jednáními v IMO. Předsednictví zná výsledek eh, rozhodnutí parlamentu z prvního čtení a rádi bychom samozřejmě eh, během krátké doby eh, konzultativně pracovali s parlamentem, abychom se dostali k pozitivním výsledku. Mm, Pokusíme se navázat kontakty s novými zpravodaji, až budou jmenováni, a bychom mohli mluvit o tom, jak nejlépe tuto složku dovést mm, k konci, k závěru. A poslední bod, poslední otázka. Vím, že je to ožahavé téma, které bylo zmíněno vrty. Nechci eh, k tomu konkrétně hovořit, protože se to týká mé vlastní země, ale víme, jaké dopady eh, fracking eh, může mít. To znamená evropské zákon v oblasti frakování. To je velmi eh, restriktivní eh, legislativa a ukazuje nám to také to, že je to pro nás velmi důležité téma. A jak jsem už řekl, protože je to téma důležité, tak zcela jistě se tomu budeme věnovat i na evropské úrovni. Pak vřidličný plyn. Když teď tak sledujeme diskusy a budeme chtít dostat ku předu a podíváme se i na ekologické dopady břidličného plynu právě mm, v různých oblastech Evropy, eh, tak tady proti tomu nic nemáme. Děkuji. Děkuji vám za tyto první odpovědi a teď ještě máme 23, 24 příspěvků. A pak další odpovědi ještě a tak dále. Ivo Belet eh, z EPP. Ricordando sempre due minuti o meno, se potete. Trvá na tom, abyste se vždy omezili na dvě minutky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Eh, pokusím se držet eh, stanoveného času. Děkuji vám, že jste mezi námi eh, a že jste ochoten odpovědět na otázky. Budu velice stručný, protože už řada otázek byla položena a vy jste skvělým způsobem odpověděl. Opravdu je to důležitý den s návrhem Evropské komise, který se týká energetické účinnosti s cílem 30 to je to, co bylo předloženo. A všichni víme, e, a dohodli jsme se, že energetická účinnost je klíčovým tématem pro to, abychom snížili naši energetickou závislost. Určitě i vzhledem k situaci v Rusku 5% vyšší ambice co se vzhledem k energetické účinnosti znamená o 11% menší potřeba plynu. Takže co se týče e, setkání Rady uprostřed října, tak můžeme počítat s italským předsednictvím a získáme, nedoufám, nejenom většinu, ale bude zatím stát všech 28 eh, členských států. Doufáme podporu všech těchto států eh, za tímto cíle energetické účinnosti. Eh, konkrétní otázka, pane ministře, která se týká snížení emisí CO2 a ETS e mm, z tohoto evropského systému emisních povolenek. A můj kolega Matias Krote už hovořil o strukturálních reformách řekl, že, eh, které potřebujeme, protože eh, víme, že eh, ceny se zhroutily a že už tady nejsou žádné stimuly um, pro průmysl, aby investoval do inovativních technologií. Takže doufáme, že budete souhlasit s tím, že strukturální reformy jsou zapotřebí, že musíme Eh, dosáhnout pokroku v této složce, eh, v tomto návrhu Evropské komise v příštím měsíci. Jsme si vědomi toho, eh, že nebude možné to finalizovat do konce roku, Um, ale bude to něž nemožné, ale doufáme, že to budeme moci ukončit pak následujícím předsednictví. Ale mohl byste nám říct něco více, Matias už se na to ptal, o načasování tohoto, této implementace oné reformy, protože jsou tady určité e, členské státy, a, které e, Eh, chtějí udělat takový frontloading, eh, mám-li použít tohoto výrazu. A tady nehovořím o 2020, ale 2017. Můžete nám říct něco o mezinárodních úvěrech, o ten systém eh, trvá do roku 2020 a mm, mm, nakonec, pane eh, ministře, mohl byste říct něco osobně na, o časovém harmonogramu k tomuto a také něco o těch eh, povolenkách, které byly eh, schváleny minulý rok, co se s tím stane v příštích letech, jestli jste také připraveni je integrovat do rezerv, do systému pro stabilitu tržní. Děkuji. A teď za frakci ST. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Děkuji za vaše zevrobné představení a za váš vášnivý přednes této problematiky. Také děkuji za to, že odpovídáte naše otázky a v této souvislosti bych se chtěla zeptat na přepracování směrnice o obalech kde Evropský parlament navrhuje závazný cíl, eh, co se týče používání igelitových tašek, aby jejich počet byl tedy zredukován. Jak se domníváte, by na jedné straně eh, bylo možno dosáhnout eh, nějaké dohody, tak, aby to bylo respektováno i v Itálii a ve vašich v eh, vaší přednášce jste také hovořil o nezbytnosti nového odpadového hospodářství a tady bych ráda viděla, jak konkrétně chce postupovat italské předsednictví, Jaký výsledků chcete doka- do, do, jaké, co chcete prosit do konce roku. Jirling. My apologies, Chairman. Omlouvám se, eh, pane předsedo, zapovídala jsem se tady. Eh, já bych vám chtěla položit velice prostou otázku. Eh, pan ministr nám tady představil svoje priority a potom nám tedy představil celou agendu životního prostředí v evropské politice, ale já jsem z toho přesně nepochopila, co přesně eh, konkrétně eh, řekne eh, svým podřízeným, až odsud odejde a co jim řekne, na co mají klást prioritu v příštích měsících. Takže prosím, mohl byste nám jmenovat tři priority, které chcete vyřešit do konce tohoto předsednictví? Děkuji za skupinu ALDE paní kolegyně Rýs. Děkuji vám, pane předsedo. Budu velice stručná, protože je mi jasné, že eh, výkon našeho ministra je skutečně sportovní dnes odpoledne. Taky jsem se chtěla zeptat na tu citlivou složku členských států v souvislosti s možným zákazem geneticky modifikovaných potravin. Korin Lepáš už byla zpravodajkou k tomuto tématu. Já bych řekla, že toto téma je více než citlivé a v mnoha oblastech přímo explozivní hmm, dochází k mobilizování části veřejnosti. Zemědělci a spotřebitelé od nás hodně očekávají, eh, do Evropské unie vkládají velké naděje. Hmm, vy jste nám řekl, že Eh, společná pozice eh, snad bude vypracována velice dobře. Víte, že Evropský parlament měl velikou žádost. Nebylo to tedy jednotně, ale bylo to velkou většinou. Eh, takže mm, jsem se vás chtěla zeptat. První čtení je z roku 2011, ale z, prostě tři roky to zůstalo zamrzlé na radě. A vy dnes odpoledne jste optimistický a řekl jste, že byste chtěl docílit vynikajících výsledků. Já bych byla okouzlená, kdybychom pracovali všichni tímto směrem, ale já bych chtěla vědět, co vás vlastně přimělo k tomu, že jste takovým optimistou v této oblasti. A možná ještě jednu otázečku kterou se velice zaobírali občané v Evropské unii před volbami a například tedy u nás v Belgii to tak bylo, to je plítvání potravinami. Ty miliony tun plítvaných potravin v Evropě jsou skutečně velikým problémem. To je velmi urgentní otázka. Jak byste chtěli postupovat v této oblasti? Děkuji vám. A teď má slovo paní kolegyně Hogan. Yes, thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo, a vítám vás tady, pane ministře, a děkuji, že jste zmínil mou zprávu o e, igelitových taškách. Jsem vám za to velice vděčná a e, doufám, že vyvinete co nejsilnější tlak e, v této oblasti. Já jsem pišná na ten návrh reálných cílů v oblasti redukce a téměř všechny strany podporují ten cíl redukce o 50% za tři roky a 80% za eh, pět let. A eh, eh, druhý bod. My také požadujeme povinné povinné oceňování e, igelitových e, tašek, povinný prodej za peníze, zejména v potravinářství. Takže to je opravdu progresivní e, legislativní akt. Já doufám, že můžeme počítat s vaší podporou a že budete i dále pracovat v oblasti odpadů na dalším snižování, protože ten přístup u igelitových tašek je první, kdy bereme to snižování objemu vážně. To zatím ještě nic podobného tady nebylo. A ještě bych chtěla dodat ke geneticky modifikovaným e, organismům, protože e, si myslíme, že e, sice váš kolega, který je zde, by měl pojednat o GMO, ale doufáme, že se přidržíte Junckerovy linie, že zkrátka není možné, aby dvě třetiny lidí v Evropské unii byly proti a přitom to stejně prošlo. Takže my bychom chtěli Eh, aby my bychom chtěli požádat o vaši podbor, podporu. A ještě abych se vrátila k odpadu, tak eh, já už jsem eh, několikrát byla v, v Lotyšsku i ve Spojeném království a v Itálii a mohu říci, že vy máte perfektní systém a přitom velice špatné výsledky. Já bych vás chtěla povzbudit, abyste vyřešili všechny problémy, protože Itálie opravdu může hrát vůdčí úlohu v nakládání s odpadem. Děkuji kolegyně a než se dostáváme, dostaneme k dalšímu řečníkovi, eh, chtěl bych, abyste souhlasili s určitou změnou našeho programu. Možná bychom měli teď vložit jednu minutu ticha, tak jak tomu došlo v Nizozemí. Prosím pěkně, postaňte a dožujte minutu ticha. Eh, Děkuji vám mnohokrát za toto symbolické gesto, ale je to gesto velice významné. A teď eh, dávám slovo řečníkovi za EFDD. Pane ministře, já bych se vrátil k tématu, o kterém jste se již zmínil, ale chtěl bych jít trošku do podrobností. Týká se to vrtu. Víte, že v Jaderském moři je 29 oblastí, kde eventuálně se budou eh, realizovat vrty na eh, čerpání nafty. A místo, aby se Itálie od toho distancovala, eh, vy jste řekl, že tady platí v této oblasti velice přísná pravidla, ale chci od vás konkrétně vědět následující. Nedomníváte se, že ochrana životního prostředí, která už tak je znevýhodněná v Jaderském moři, by měla být zvýšena v souvislosti s těmito vrty. Hovoří se tady o trvale udržitelném růstu a stále se investuje do eh, paliv škodlivých. Děkuji další. Děkuji a budu velice stručná. Nejprve vám tedy děkuji. A ráda bych se ještě vrátila k tématu konference v Limě od konference v Kodani jsem sledovala téma nejrůznějších kop setkání a v minulých letech jsme viděli, že vždycky mm, prostě tady byly problémy pak jakoby došlo na v úplně poslední minutě k jakému si záchrannému řešení a pak to všechno zase jaksi uvízlo. A teď klademe naděje v Paříž, ale já se vás chci zeptat, co konkrétního chcete udělat, aby se tyto problémy překonaly. Vy jste velice správně upozornil na to, že jsme si vědomi krize, ale že musíme překonat tento pohled na problém, eh, když tady vlastně se používal dříve argument, eh, že ekologie znamená znevýhodnění hospodářského růstu, ale ráda bych od vás tomu slyšela něco podrobnějšího. Zmínil jste neformální zasedání ministrů v Miláně, kde se sešli ministři na ochranu životního prostředí a ministři práce. Co byste chtěli dělat v otázce oběhového hospodářství? Thank you, chair. Uh, pane ministře, to bude velmi jednoduchá otázka. Endokrinní disruptory. Dostali se trochu na pozadí agendy. Evropská komise nedává ty odpovědi, které Evropský parlament chtěl a zajímalo by mě, jestli pro vaše předsednictví, které se v tomto konkrétním detailu a vyjádřilo poměrně neurčitě, je tato věc prioritou. Děkuji. Grazie, viceprezidente Pozzi. Adesso passerei... Panu Pozzovi. Kolegyně Pětikan. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda pogratulovala panu ministrovi, protože si myslím, že má velmi dobře rozpracoval a hovořil ve svém projevu o zelené ekonomice, o skutečnosti, že to není boj mezi průmyslem a životním prostředím, dokonce ne ani boj mezi různými eh, oblastmi průmyslu. Eh, je to klíčový zásadní eh, bod vytvářet pracovní místa, příjmy, konkurenceschopnost a blaho pro Evropany a tak a nás průmysl. Takže mm, možná nepíš může být um, takovým bojem mezi společnostmi, podniky a naším obtížným úkolem je, abychom uh, napomohli někomu posunu a myslím si, že vy jste to velice hezky vyzvihl a řekl jasně. A co se týče tohoto uh, ráda bych se vrátila k onem cyklickému oběhovému hospodářství a k tomu návrhu vyšší energetické účinnosti, to, co mnozí mý přát, uh, kolegové se už vás ptali. A Možná jsem nenaslouchala dost pečlivě, ale ráda bych se k tomuto ještě vrátila k třem otázkám. Za prvé, Toto je energetická účinnost. Ehm, eh, jste ehm, pro závazné cíle 2030 ehm, a jak si myslíte, že by se to dalo do cíly, tak by se to mohlo prosadit v radě. Za druhé, jaký to mohlo mít dopad na směrnici o energetické účinnosti. Za druhé, a tím se vracím k cílům onoho oběhového cyklického hospodářství, myslíte si, že můžete pracovat na závazné energetické účinnosti a pracovat na ukazatelích v této oblasti v e, vašem evropském semestru a Víme, že eh, stabilita eh, tedy eh, trhu, že tady máme takovou mezeru tří let, let, jak už se ptali někteří mý kolegové. Chci se zeptat, co byste v tom udělali. Můžete nám potvrdit, že budete pracovat na tom, aby tato mezera propast už neexistovala a mm, že tento systém už začne fungovat v roce 2017. Děkuji za vaše úsilí. Děkuji, paní kolegyně Pětekanen a kolega Farias Alde. Eh, pane ministře, už bylo řečeno eh, ve vašem stanovisku k nové energetické eh, politice na rok, roku 2030. Evropský parlament hlasoval pro ambiciozní cíle 40% snížení emisí CO2, 30% podíl obnovitelné energii, 40% zlepšení v energetické účinnosti. Když se podíváme na skutečnost, že jsem zpravodajem za snížení emisí CO2, v námořní, já pracuji na složce pro námořní dopravu a když se podívám na vaše úvodní slova, tak jste hodně hovořil o, o trvalo udržitelném růstu a nesmíme zapomínat na to, Eh, nebo měli bychom vzít v úvahu silné politické signály, které vyslal Evropský parlament, aby eh, asi mluvilo se tady o nedostatečné ambici komise. Mohli jste nám prostě říci, eh, jestli italské předsednictví bude vynakládat tlak na radu, aby znovu zvážila stanovisko Evropského parlamentu v tomto? Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. A kolega Taylor za zelené. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Eh, pokud jde o růst, tak eh, my nechceme přestože k tomu docházelo, že dochází k růstu e, počtu úmrtí evropských občanů kvůli znečištění. E, podle studie komise 420 tisíc lidí v celé Evropské unii, což je šokující číslo, umírá každý rok vlivem znečištění vzduchu. E, já doufám, že sdílíte mé otřesení z tohoto faktu a doufám, že ho považujete za zcela nepřijatelný. Mě by zajímalo, co italské předsednictví bude dělat, abychom zvýšili naše ambice v oblastech národních emisních stropů, respektive směrnici o tomto tématu. A zda podpoříte či nepodpoříte eh, závazný cíl do roku 2025. Děkuji. Děkuji kolegu Taylorovi. A nyní za EPP pan Magi. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, vážený pane ministře, eh, Děkuji vám eh, za to, že jste nám tu nadnesl priority italského předsednictví a jsem eh, velice rád, že jste zdůraznil podporu eh, ekologicky příznivé ekonomiky. Dále bych chtěl zdůraznit důležitost podpory spotřebitelských vzorců příznivých k životnímu prostředí. Vaše politika by také měla podporovat vznikání pracovních míst, v rámci vytyčování cílů v ochraně životního prostředí. Eh, pokud jde o klimatickou politiku, potažmo energetickou politiku, eh, tak eh, tady byly vynaloženy investice, které nevedly k udržitelným pracovním místům. Naopak někdy vedly k zavírání firem, zejména ve členských, v nových členských státech z východní Evropy. Ty jsou vlastně Eh, oběťmi, které nebyly nijak očkodněny za ztrátu hodnot eh, těch eh, kvót. Bez globální dohody tyto ztráty a oběti nepřinesou žádné zlepšení. Víme, kolik kapacity je nahrazováno dovozem a kolik kapacity je naopak eh, odsouváno z Evropské eh, unie eh, kvůli únikům uhlíku Jestliže nezměníme tuto politiku, tak nemůžeme usilovat o udržitelnost. Místo obchodování s emisemi bychom měli klást důraz spíše na efektivnější využívání přírodních zdrojů. Když zvýšíme energetickou účinnost a posílíme recyklaci sekundárních surovin, můžeme najít způsoby, jak vytvořit nová udržitelná pracovní místa. Druhá otázka, pane ministře, jestli můžu. Chtěl bych se zeptat na váš názor na břidličné plyny. Jak chcete podporovat břidličné plyny, abyste zajistil naši energetickou nezávislost? Děkuji. Teď dám slovo eh, panu ministrovi. Ne, ještě pan Butela. Sorry, I was listening to the Swedish, <laughs> so I didn't hear you. Já se omlouvám, já jsem poslouchala švédštinu. Eh, pane eh, předsedo, eh, pane ministře, s velkým zájmem jsem si vás poslechla a e, byl jsem ráda, že jste také hovořil o emisích v námořnictví. To je téma, za které jsem byla stínová zpravodajka, takže ho považuji za velice důležité. E, já sdílím otázky, které už tu zazněly ohledně klimatu, e, konferencí v Limně a Paříži. To by mělo být důležité pro italské předsednictví, ale chtěla bych také říci Švédům, až přijdu domů, že Italové se velice snaží, aby Evropská unie zaujala vůdčí e, úlohu v boji proti klimatické změně, že opravdu e, vyjednáváme a připravujeme se na nadcházející samity. A proto e, bych se chtěla zeptat, co uděláte pro to, abychom se dopracovali k závazným cílům. Jakou úroveň ambicí hodláte nastavit a jak nastavíte priority otázek tak, aby Evropská unie měla na těch nadcházejících samitech co nejsilnější pozici? Děkuji. Grazie, grazie a tutti colleghi. Děkuji mnohokrát všem kolegům za jejich eh, otázky a teď dostává opět slovo pan ministr. Doufám, že bude mu stačit 7 až 8 minut. No, já bych spíš potřeboval 4 hodiny, ale dobře, zkusím tedy dostat té výzvy a udělat to během 7-8 minut. Dovolte mi, abych řekl jednu. Mám nesmírnou radost z toho, že mohu konstatovat, že tady máme konvergenci v tématech, o kterých jsem už na začátku řekl, že to je hlavní téma. To je právě to kulturní téma, to kulturní relevantnost, že musíme dospět k určitému zvratu a že ekologická problematika musí být nazírána jako e, faktor a jako řešení pro ostatní sektory. To je pro mne významná změna. Skutečnost, hm, že se to tady oceňuje, mi dovoluje naději, že budeme moci dobře spolupracovat a že se nám podaří i na radě pokročit v této práci. Jakým způsobem uskutečně to? Doposud to bylo jenom takové prohlášení o úmyslech, že? Ale jak to uskutečnit? Velká řada témat, která se odrazila i ve vašich otázkách, souvisí právě s touto kulturní koncepcí. Když hovoříme o cyklickém či oběhovém hospodářství, hovoříme-li o efektivním využívání zdrojů, hovoříme velice přesně o tom, že chceme změnit strukturu našich národních hospodářství a to je velice zásadní věc, abychom přivodili tuto změnu. Hlavní cíl byl vždycky dříve v tom, že je třeba eh, stále zvyšovat hospodářský růst a hospodářství a růst, ale teď je tomu tak, že podnikatel eh, mu učiní dobře, bude-li respektovat ochranu životního prostředí, protože to by mu mělo uvožnit na hospodařit ještě větší zisk. Čili důležité je používání tohoto cyklického či objevu hospodářství, aby docházelo zno, ke znovu používání zdrojů, k využívání k odpadu, k recyklaci, aby to vše se mohlo dostávat vše do oběhu, aby se nes, aby nevznikaly odpady. A to mění celé hospodářství, mění to strukturu podniku, protože od lineárního hospodářství přistupujeme, přicházíme právě k tomuto cyklickému či objevovému hospodářství, které může skýtat celou řadu pracovních příležitostí. Ekodesign se stává vlastně středobodem tohoto nového systému. A to umožní rozvíjení nových profesí, nových příležitostí a to tež platí například pro dohodu, o kterou se snažíme v oblasti klimatu a efektivního využívání energie Chceme-li dospět k žádostivé dohodě, eh, musíme sázet na efektivní využívání energie, čili pracovní příležitosti, ochrana životního prostředí, obnovitelné energie. Mm, tady máme v Itálii vysoký cíl, co se týče podílu obnovitelných energetických zdrojů. Vedlo to k vytvořením dalších pracovních příležitostí a jistě tomu tak je i v dalších zemích. Je to prostě běžící proces proces, budeme ho i nadále podporovat, ale musí nám být samozřejmě jasno, že si to musíme vzít všichni za své. Část otázek jsem možná vyčerpajícím způsobem neodpověděl. Teď reforma ETS, čili obchodování s emisními povolenkami. To už jsem řekl, že je pro nás prioritní téma. Co se týče lhůt, harmonogramu, myslím si, že více než jedna země by chtěla posunout, zkrátit tyto lhuty. Co se týče mezinárodní oblasti a úvěrů. Tady se domnívám, že to je třeba hodnotit eh, na základě eh, celého kontextu eh, reform. Velice pozorně všechno sledujeme, ale rozhodně nechceme odstrašovat investory a také Investice, které byly dodnes učiněny, bychom nechtěli nějakým způsobem zatížit. To, co platí pro ETS, platí i o jiných otázkách souvisejících s klimatickým balíčkem. Každopádně se domnívám, že je třeba nalézt rozumnou rovnováhu v budoucích měsících a musíme velice konkrétně vyjednávat. V Evropě jsou země, které jsou ctižádostivější než jiné a také jasné, a k tomu dochází často v Evropské unii, že je třeba se stále znovu pokoušet nalézat tu rovnováhu. V Itálii často říkáme, že to nejlepší je nepřítelem dobrého. Já bych chtěl to nejlepší, ale často jednali se o nalézání společných řešení mezi 28 členskými státy. Je třeba spokojit se halt s tím dobrým. Dnes vám mohu říct, že se pokusím dosáhnout toho nejlepšího, ale může se stát, že rada nalezne v úvozovkách tu dobrou pozici, která nebude nejlepším řešením, ale jde o to na nalezat prostě rovnováhu mezi těmi 28 členskými státy. Ale rozhodně bychom toto téma chtěli uzavřít a už jsme začali pracovat od eh, té doby od, od konference v Miláně. Co se týče těch eh, igelitových eh, tašek, to je téma, které nám obzvláště leží na srdci a tady bych rád vyzdvihl jednu věc. Téma těchto igelitových tašek bychom chtěli dostat dál, protože je nám naprosto jasné, že je to eh, opravdový ekologický problém. Vždyť tyto plasty nám znečišťují moře proto je třeba pouštět se do řešení této problematiky právě s prioritou ekologického eh, řešení, protože je to ekologický problém. Eh, některé země nechtějí jasné cíle a konkrétní věci v této oblasti, ale my bychom rádi přispěli k tomu, abychom v příštím pololetí dospěli k tomu, že by Každá země si stanovila za cíl, že by chtěla spotřebovávat méně igelitových tašek a ti, kteří to chtějí, to je například Itálie a Irsko, tam už tomu došlo, že chtějí, chtějí naprosto odstranit tyto igelitové tašky. Co se týče odpadu, tady už jsem k tomu také řekl, že se chceme zasazovat o snižování odporu, že chceme, abychom v prosinci mohli konstatovat pokrok v tomto tématu. Pak tady zazněla otázka, jaké jsou mé tři hlavní cíle, top targets, čili pokusím se ještě jednou zhrnout. Za prvé, abychom dospěli k dohodě v říjnu v otázce klimatického energetickému balíčku 2030 to by měla být stižádostivá dohoda, to ještě jednou opakuji, to je na každý páč naše priorita. A potom jsem na začátku také řekl, co je pro mne i dále důležité, dobrá zpráva věcí veřejných v Evropské unii, čili dobré řízení aby i ekologie se stala součástí evropského semestru. To by bylo veliké vítězství pro radu, ale i pro parlament a specificky pro tento výbor. Pak jsem jmenoval zásadní témata jako geneticky modifikované potraviny, igelitové tašky a iLook. Ah, a s vaší podporou eh, bych rád docílil citelného pokroku. A teď ke geneticky modifikovaným potravinám. Víte, že 12. června komise dospěla k dohodě, už jsem to řekla, to chceme použít Eh, tento materiál komise jako základ pro to, abychom do konce roku dospěli k dohodě na radě během našeho předsednictví k, té, eh, k endokrinním disruptorům. Ano, to je ústřední téma, které je také velice důležité i pro mé kolegy z oblasti zdravotnictví. To je kolega, který záhy za vámi přijde. Očekáváme návrh komise a jakmile ho budeme mít, bezprostředně se pustíme do práce. Efektivní využívání zdrojů. Už jsme zevrubně hovořili o cílech Miláně a myslím si, že potřebujeme i politický cíl, tedy pakliže politika se bude pohybovat eh, v této oblasti, jistě se nám podaří docílit dohody. I tady jsou ještě různé názory v jednotlivých členských státech, ale budeme se zasazovat o dosažení dohody během našeho předsednictví. V říjnu na zasedání rady bychom rádi dospěli k rodě. Jiná témata nemám. Možná, že jsem něco teď vynechal, ale musím říct, že je to tady obtížnější než na nějaké zkoušce. Chápu to, ale otázky přicházejí velice rychle, spontánně a často není tak jednoduché eh, v té krátké době dát dostatečné a rychlé odpovědi. Teď pokračujeme v dotazech za Evropskou eh, lidovou stranu. Paní kolegyně Lene, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane ministře, já budu velice stručná, protože Omlouvám se, říká řečnice. Eh, jedna otázka už byla zde s eh, eh, mými předřečníky. Rada bych se zeptala na to oběhové či cyklické hospodářství trvalé udržitelné potraviny a plítvání potravinami. Mohl byste nám něco konkrétněji říci k tomu, co tady chcete dělat? Mm, a zejména k otázce ovoce a zeleniny, které nejsou dokonalé na pohled jak si e, Potom, co se týče evropské akce e, týkající se sběru produktů, které nebudou moci být umístěny na trhu a aby se dostaly k charitativním organizacím. A třetí otázka, transparentnost cen co hodláte dělat v této oblasti, zejména v souvislosti s dovozem produktů ovoce a zeleniny zejména. Tady máme tedy také v této souvislosti e, problém s odměňováním zemědělců a s e, potravinami, které se prostě dovážejí. A teď pan kolega Leinen. Ano, Pane ministře, byl jste také členem Evropské platformy pro eh, efektivitu zdrojů a my jsme konstatovali, že používání bude příliš mnoho materiálu a hodně jim také plítváme. Já bych vám rád eh, dodal odvahu k tomu, a abychom pracovali na jednom cíli. Stejně tak jako u um, ochrany životního prostředí potřebujeme u ochrany zdrojů naprosto konkrétní plány, cíle a lhuty. Máte v této oblasti již něco konkrétního? Druhá otázka. Máme prázdný ten zelený klimatický fond a samozřejmě členské státy očekávají, že Evropané do něho nasypou peníze. Počítá Itálie s tím, že by se do tohoto fondu nasypaly nové peníze? protože Německo slíbilo, že tam dá 750 milionů eur, takže Itálie by mohla také jít příkladem. Děkuji. Nevidíme dalšího kolegu, který se přihlásil, takže jdeme k zeleným. Davor Slek. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Eh, jedno pitanje uvaženom gospodinu ministru. Bych měl otázku na pana ministra. zraka ugovorne stranke suglasne su da... Co se týče přeshraničního znečišťování, eh, znečišťování ovzduší nezná hranic a to má samozřejmě dopad na životní prostředí. A tady musím poukázat na to, že již několik let chorvačtí občané trpí znečišťováním rafinerií v Bosně a Hercegovině. Rafinerii, která je v ruských rukou a kde se stále odkládá modernizace. Kromě toho se v Bosně a Hercegovině e, plánu je stavba dalších uhelných elektráren a přitom se ignoruje názor Chorvatska a také dohody z Osla. Bosna a Hercegovina neratifikovala jednu z nejvýznamnějších dohod. Já se vás chci zeptat, zda Rada a vy jako současný předseda rady eh, pomůžete překonat tuto podíž Chorvatska a země, která není členem Evropské unie. Děkuji vám. Grazie. Adesso... A teď kolega Pavuči. Tak. Dobře, tak kolega Kaputo. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vyjádřím se stručně. Jedná se o velmi konkrétní otázku. Pocházím ze známého regionu kampaně, kde hoří částečně země. Takže více jak 200 18 ilegálních skládek, ale také tady existuje řada jiných problémů a proto bych rád věděl, Jaké iniciativy chce nastartovat italské předsednictví v tomto nadcházejícím pololetí, aby chom se tady pokusili půdu učinit opět um, um, odnou, plodnou, protože to všechno nabilo velikých dimenzí a myslím si, uh, že už to překročilo mm, velmi hranice tento problém. Děkuji. Děkuji. A ostatní kolegové, kteří žádali slovo, nejsou přítomní v sále, proto bych okamžitě předal slovo panu ministrovi, aby mohl podat odpovědi. Děkuji vám efektivní eh, využívání zdrojů a otázka eh, potravinářského odpadu eh, se úzce týká efektivního využívání zdrojů. Já jsem byl poměrně překvapen, když v Itálii proběhl výzkum na toto téma a dvě třetiny Eh, Italů si nespojovali eh, odpad s problémy životního prostředí, eh, svazovali ho s ekonomickými problémy, ale vůbec je nenapadla spojitost s životním prostředím. Takže to je, tady stojíme spíše před kulturní výzvou. Musíme vysvětlovat lidem, že když zahodíme kurku chleba, tak v podstatě zahazujeme přírodní zdroj takže tady musíme věnovat pozornost tomuto problému. E, a právě tak i ve vašem výboru. E, budeme organizovat 23. listopadu e, schůzku na vysoké úrovni v rámci evropského semestru, která se bude zabývat specificky tímto tématem. Podle mě stojí za to se jim zabývat do hloubky a jsem si jistý, že jedním z opatření na boj proti tomuto problému je Eh, zajistit, abychom eh, měli lepší eh, kulturu, lepší povědomí o životním prostředí. Do toho by stálo za to vložit více úsilí než dosud. Jestliže příští generace se nebude skládat z lidí, kteří Eh, budou vzděláváni k úctě k životnímu prostředí, tak eh, ten problém nikdy nevyřešíme. Opravdu musíme učit děti respektu k životnímu prostředí. To je nejsnažší způsob, jak eh, zajistit, aby životní prostředí bylo respektováno. My se samozřejmě budeme spolupracovat s rozvojovými zeměmi na bilaterálních i multilaterálních projektech a budeme i nadále pracovat tak, jako tomu bylo dosud. Pokud jde o geneticky modifikované organismy, tak já jsem možná předtím neodpověděl úplně a ještě bych se k tomu vrátil, co jsem říkal předtím. Chtěl bych zdůraznit, že v nejbližších dnech budeme spolupracovat s parlamentem na společném stanovisku a jsem přesvědčen, že naše spolupráce bude velice plodná, zejména s paní Rýs, která je zpravodajkou pro to, toto ustanovení a že že najdeme nějaké okamžité řešení. E, k těm e, dalším e, problémům té rady FOKO, tak tak v pondělí eh, budu na místě a budu diskutovat s místními eh, samozprávními orgány o těch skládkách. Eh, já jsem nechtěl původně diskutovat o italských interních otázkách, když jsem tady za předsednictví, nicméně toto jsem chtěl ještě zmínit. Děkuji vám za všechny komentáře a doufám, že příštích šest měsíců bude velice plodných a nejen příštích šest měsíců, protože je před námi velice náročná dlouhá cesta, ale ale doufám, že budou naplněná očekávání nejen naše, ale i našich dětí. E, děkuji vám, pane ministře, za to, že jste si na nás udělal čas a e, že jste e, předstoupil před toto bombardování otázkami. Teď vyhlašuji pětiminutovou přestávku a poté budeme pokračovat s ministriní zdravotnictví. Cari colleghi, colleghi se prendiamo posto. Dámy a pánové, prosím, posaďte se, abychom mohli začít naším druhým slyšením dnes odpoledne. Bene. Possiamo cominciare questa seconda audizione. Ringrazio Děkuji, takže přesuneme se k dnešnímu druhému slyšení. Eh, chci poděkovat eh, paní ministrině zdravotnictví a eh, mé dobré přítelkyni Beatriči Lorencino za to, že přišla do našeho výboru a my už jsme právě dohovořili s panem ministrem Galetim a e, kolegové mu pokládali opravdu mnoho otázek. A nyní e, je tvoje řada, aby si prošla tím křtem ohněm. Dám ti zhruba 10 minut na e, vysvětlení priorit italského předsednictví a poté budou dvě kola otázek. V té první se budou ptát koordinátoři politických skupin a poté dáme prostor ostatním členům výboru. Takže eh, dávám eh, ti okamžitě slovo, aby se dostala k jádru věci tohoto problému a k prioritám italského předsednictví. Eh, dámy a pánové, eh, pane předsedo, eh, je pro mě velkou ctí, že tu mohu hovořit jakožto ministrině zdravotnictví, která bude předsedat šest měsíců Radě pro zdravotnictví Rady Evropské unie. unie a že vám mohu představit program italského předsednictví. Pokusím se za těch několik měsíců, eh, které nám zbývají, eh, nastavit inovativní program, eh, který nás provede dalšími pěti lety. Zahajujeme předsednické trio, po kterém, ve kterém po nás budou následovat Lotyšsko a Lucembursko ehm, my eh, usilujeme o to, aby pokračovaly aktivity Evropské eh, unie, a které by měly úspěšně pokračovat i po předání předsednictví, eh, předání předsednictví z jedné země druhé. My chceme vypracovat celkovou vizi Evropské unie v oblasti růstu, konkurenceschopnosti a inovace, která by byla bližší občanům. A to v rámci Evropské strategie 2020. Chceme se zabývat všemi důležitými všemi sektory v oblasti zdravotnictví od programování, prevence a e, dalších eh, oblastech, jako je terapie a eh, zdravotní stav zvířat. Pokud jde o eh, řecké předsednictví, tak my jsme zdědili in vitro diagnostiku a další témata a italské předsednictví chce pokročit v konstruktivních diskuzích, samozřejmě se zapojením Evropského parlamentu, se kterým chceme dosáhnout co nejširšího kompromisu. Naším cílem je vytvořit efektivnější a účinnější systém, který by umožňoval další vývoj v evropském průmyslovém sektoru, který je světovým eh, lídrem v těchto oborech. 8. Eh, a 9, 18. a 19. Eh, prosince proběhne konference o lékařských přístrojích Rada klade velkou důležitost na dvě nařízení, které eh, teď leží před Evropským parlamentem. Eh, Jedno se týká inspekcí a oficiálních kontrol eh, potravin a zvířecího krmiva. Tady chceme zachovat stávající účinné standardy v oblasti zdravotnictví zvířat a celého potravinářského průmyslu. A chceme zajistit, aby tu správně fungoval vnitřní trh a aby všechny zainteresované strany se mohly dočkat stejného zacházení. E, předsednictví se dívá pozitivně e, na e, text předložený výborem Envy a vidí ho jakožto zlepšení z pohledu technického i politického. Proto se domníváme, že je nutné co nejrychleji začít spolupracovat s Evropským parlamentem, abychom co nejrychleji dospěli k druhému čtení. Další naší prioritou je boj proti podvodům podvodům. A e, to zejména e, pokud jde o evropský návrh eh, usnesení o potravinářské, eh, o, o, potravin, kri, o potravinových krizích, které bylo schváleno eh, v prosinci 2013. Budeme spolupracovat s Evropskou komisí a v Římě 23. října se bude konat konference o potravinových podvodech, kde budeme vypracovávat strategii řešení problémů, které vznikají v této oblasti. Naším Konečným cílem je vypracovat společný e, dokument obsahující e, pokyny. E, dalším důležitým návrhem je nařízení o nových potravinách, které má zrevidovat současnou evropskou legislativu, zjednodušit a harmonizovat současný schvalovací postup, zejména ve světle nejnovějších vývojů v evropské legislativě. Eh, dále eh, kontroly eh, plnění norem v celém, ve všech fázích potravinového řetězce je naší prioritou, protože chceme zdravé a bezpečné jídlo v dostatečném množství. To je zásadní pro lidské životy. Proto Rada vítá pozitivně tuto centralizovanou schvalovací proceduru, která by spadala přímo pod EFSA. Naším uh, cílem je dovést do konce oba tyto legislativní uh, akty, přestože si uvědomujeme rozdílné názory uh, členských států uvnitř rady. Italské předsednictví hodlá zdůrazňovat důležitost očkování ve veřejném zdravotnictví a hodlá hodnotit rizika nových vakcín a tlačit členské státy k vypracování eh, vakcinačních plánů. My jsme eh, dále eh, začali už s diskuzí o textu, o očkování, Eh, což je předběžný způsob, jak se vyhnout celé řadě chorob, z čehož plyne přímý eh, prospěch pro eh, očkované osoby. A pak je tu ještě ten efekt, že jsou chráněny i neočkované osoby. V září chceme představit návrh ohledně terapií a prevence souvisejících infekcí, což je téma, které už dlouho zajímá členské státy i komisi komisi. Eh, třetím eh, bodem navrhovaných závěrů jsou terapeutické eh, inovace. Co tím myslíme? Jsou to inovace jak farmaceutických produktů, tak lékařských přístrojů. A e, také zahrnujeme personalizovanou e, medicínu a zkoumáme e, nákladovou účinnost farmaceutických produktů, například těch, které jsou využívány k léčení chronické hepatitidy, což je jedna z hlavních obav veřejného zdravotnictví. To jsme zkoumali eh, na technické úrovni už 20. června na schůzi rady a bude to ústředním bodem eh, schůze ministrů na konci září. A v závislosti na výsledku výsledků eh, této diskuze eh, potom vypracujeme příslušné závěry. Poslední dvě rady pro zdravotnictví eh, požadovaly, abychom měli více zástupců zdravotnického sektoru v našem předsednictví a proto budeme spolupracovat s výborem pro sociální ochranu a budeme společně hodnotit roční zprávu o růstu a zvažovat konkrétní doporučení pro další nadcházející předsednictví. A na poslední schůzi rady budeme zkoumat spojitost mezi ekonomikou a zdravotnictvím. Všem členským státům je velice jasné, jak je to důležité. Musíme vnímat zdravotnictví jako průřezové téma, které není nákladem pro naši společnost, ale naopak investicí. Pokud jde o výkon a kvalitu zdravotnických systémů, e, tak podporujeme vývoj indikátorů, které by e, pomohly srovnávat e, situaci v jednotlivých členských státech. Další důležité téma, které bude probíráno na neformální schůzce ministrů, jsou například Eh, propojení zdravotnictví a životního stylu. To je důležité zejména pro kardiovaskulární choroby, které jsou prvotní příčinou úmrtí v Evropské unii. Eh, další téma, které leží velice na srdci italskému předsednictví, je léčení bolesti a eh, paliativní terapie, které má zvýšit humánost zdravotní péče. Dále další téma, které eh, je důležité pro eh, italské předsednictví, eh, je například cukrovka, respiratorní choroby a další, další choroby. A první ministerská konference v Římě 2. a 3. října se bude věnovat zdraví žen. To je téma, které mě obzvláště zajímá a domnívám se, že Eh, eh, eh, musíme se zabývat pokusy musíme se zabývat genderovými chorobami, chorobami související s pohlavím, také problematikou porodu i dalšími stádiemi života. A vůbec všeobecně patologiemi, které, kterými trpí spíše ženy než muži. Eh, tady také existují rozdílné pohledy členských států na zdraví žen v různých fázích života. Eh, budeme se také zabývat eh, sexuálním zdravím, sexuálně přenosnými chorobami, reprodukčním zdravím a to jak v oblasti těhotenství, tak po porodním období. A také budeme zkoumat eh, eh, plodnost u eh, onkologických pacientů. Další velkou oblastí je digitální zdravotní péče. 7. a 8. října naše předsednictví bude organizovat konferenci v Římě. Je to pro vás dobrá příležitost se podívat do Říma. Tady budeme zkoumat přístupy různých členských států k elektronickému zdravotnictví, zejména k elektronickým zdravotnictvím kartám. 20 27. a 28. října se bude v Římě konat eh, ministerská konference o zdravotní péči ve Středomoří. Eh, naše předsednictví vnímá Středomoří eh, jako způsob, jak posílit soudržnost celého regionu. Proto je tato konference příležitost definovat novou strategii s našimi evropskými kolegy na posílení zdravotní péče ve středomořském regionu Projekty v oblasti zdravotní péče ve středomořském regionu jsou způsobem, jak posílit sociální a ekonomický růst a stejně tak, jak posílit stabilitu a mír v těchto zemích. A kromě toho je také důležité z hlediska veřejné zdravotní péče. 3. listopadu se bude konat konference o kvalitě a bezpečnosti zdravotní péče, což je jedno z ústředních témat naší našeho eh, předsednictví. Eh, budeme se tady zabývat konkrétní iniciativou a eh, Eh, budeme se zabývat eh, efektivitou eh, klinickou a organizační a efektivitou ekonomickou, která je primární pro všechny zdravotnické systémy. A je velice důležité, aby se nám podařilo svázat udržitelnost s kvalitou terapie. Další konference se bude konat 14. listopadu v Římě. Bude to technická konference na téma demence a stárnutí populace. E, jde o e, čtvrtý nejčastější důvod úmrtí v věkové kategorii na 60, nad 65 let. E, budeme porovnávat strategii pro demenci v Itálii i dalších členských státech a budeme zkoumat možnosti výzkumu a prevence a způsobu, jak posílit zdravotní péči pro seniory. Naše předsednictví také věnuje značnou pozornost konferenci konferenci o HIV eh, AIDS, eh, eh, která se bude konat 20 let po Dublinské konferenci a bude se konat na Světový den HIV v Římě. V oblasti HIV jsme dosáhli značného pokroku za poslední léta a HIV pozitivní osoby už se nyní těší stejnému podobnému zdravotnímu standardu jako zbytek populace a to všechno díky novým farmaceutikům a dalším prostředkům, které se používají jako prevence e, souvisejících chorob. Zapojujeme také charitativní organizace a nevládní organizace, které jsou dobře zastoupené na evropské i mezinárodní úrovni. E, deset let po Dublinské deklaraci je čas na nový závazek k boji proti této závažné chorobě. 4. a 5 prosince se bude konat konference v rámci společné akce eh, profesionálů ve zdravotnictví eh, která bude zaměřena na eh, výměnu názorů a odborných znalostí. 16. až 18. prosince v Benátkách se budeme zabývat zdravotní péčí mladých lidí. Jak víme, tak mladí lidé tvoří 27 světové populace a lidé nad a a přes 65 duševních chorob se vyskytuje právě mezi eh, mladými lidmi. Eh, duševní choroby se vyskytují i v dětství, adolescenci a celém dospělém životě a proto se budeme zabývat tím, eh, jaké, jakou pomoc můžeme dát eh, pacientům s duševními chorobami. Další, dalším bodem je rezistence vůči antimikrobiotikům. Tady, budeme, tady se bude konat konference eh, profesionálů z oblasti humánního lékařství i veterinářství a eh, budeme klást zejména eh, důraz na potraviny, protože ty jsou důležité pro veřejné zdraví. A konečně bych chtěla říci, že italské předsednictví eh, eh, bude velice opatrně postupovat eh, ve vztazích s tímto parlamentem, jakožto spolu zákonodárcem v případě strategických rozhodnutí, která budou prospěšná všem pětistům milionům evropských občanů. Toto je nový parlament, složený převážně z nových poslanců a pro mě je to příležitost eh, nastínit důležitost zdravotnických programů v příštích pěti letech. Já velice ráda navážu úzkou spolupráci s parlamentem a eh, s vaším výborem, abychom se společně pustili do práce, která bude užitečná pro všechny naše občany. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, děkuji mnohokrát paní ministrině. A nyní přejdeme a opět k dotazům koordinátorům. Jako první za Evropskou stranou lidovou má slovo pan kolega Petr Lete. <laughs> Okay. Eh, gospod predsednik, spoštovana gospa ministrica, kolegice. Vážená paní ministrině, kolegové, Rád bych poblhopřál paní ministrině, protože využila během deseti minut skutečně toho času, aby nám toho řekla velice mnoho. Vůbec mě nepřekvapuje, že jste ministrině zdravotnictví. Italské předsednictví zdůrazňuje prevenci a posílení zdravého životního stylu je třeba zaručit koncepční pokračování všech opatření. A já bych rád, aby Každá ministrině pro zdraví se zaobírala těmi tématy, které jste zmínila vy. Nelze zapomínat také na rakovinu a mm, cukrovku. Potřebujeme prevenci ve všech našich politikách, ve všech našich usneseních, bílých knihách a celé řadě dokumentů hovoříme o nezbytnosti prevence, ale počet nemocných stoupá. Proto se chci zeptat, co se domníváme teď, že bychom měli dělat eh, v komunitární metodě i v mezivládní metodě, aby eh, prevence se odrážela také skutečně v každodenním životě. Pravdou je, že často se používá subsidiarita jako výmluva, protože se říká, to leží v národní kompetenci a proto na evropské úrovni nemůžeme dělat nic. Ale já se domnívám, že tady musíme udělat mnoho, že na evropské úrovni bychom měli dělat hodně v oblasti prevence, abychom zabránili chorobám a tady by měla vykonávat svou práci Evropská komise. Souhlasila byste s tím, aby v tomto rozpočtu pro rozpeč, rozpočtu došlo k navýšení z 3,5 na 5 pro oblast prevence? Váš kolega řekl, že ekologie se musí stát součástí evropského semestru. Já bych si přál, aby tak důležité téma, jako je zdraví, se také začlenilo do evropského semestru. A takto jsem se obrátil také na pana Junkera. Očekávám vaši podporu. Děkuji mnohokrát. A paní ministrině, mm, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát za prezentaci. Paní ministrině, vy jste si to tady přece vzali opravdu hodně. Mě těší, že se chcete věnovat také degenerativními onemocněními, že bude uspořádána konference k demenci. A chtěl bych se zeptat, jak k, do jaké míry z toho vyplyne nějaká strategie, protože tato onemocnění jsou stále častější, protože obyvatelstvo stárne. Je sice fajn, že se k tomu dělají konference, ale v jakou konkrétní strategii to má vyústit? medical devices, zdravotní přístroje, kdy může očekávat stanovisko rady, kde budeme moci se pustit do práce jako parlament, abychom nastartovali druhé čtení. Možná, že byste se mohla vyjádřit i k tomu. A další bod, eh, rezistence vůči antibiotikům Eh, nové infekce. Co se týče zárodků, eh, které mm, s, k jejichž počet se stále zvyšuje v Evropské unii a co byste během těch necelých čtyř a půl měsíců vašeho předsednictví chtěla v této oblasti dělat a chcete vůbec něco udělat pro toto období? A další otázka, TTIP, do jaké míry klinické pokusy a standardy, co se týká autorizace, budou rozmělněny. Jaká je vaše strategie? Eh, do jaké míry se tím vůbec zaobírají ministři zdravotnictví, co se týče našich zdravotních systémů, povolování medicamentů a v rámci TTIPu, protože my se obáváme, hm, Nedávno jsme tady měli eh, šéfa vyjednávačů a mm, obáváme se, že bylo nám řečeno, že možná naše standardy nepoklesnou, ale že budou připuštěny i jiné normy. A my máme celou řadu norm v Evropské unii a samozřejmě je, že bychom tedy neměli radost, kdyby se tady umožňovaly normy jiné, anebo po případě naše byly rozmělňovány. Do jaké míry se tím budou zaobírat ministři zdravotnictví během italského předsednictví. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. A teď paní kolegyně Gierling. Um, Děkuji, pane předsedo. Má um, otázka, navazuje trošku na otázku pana Petvého. Mluvil o zvyšujících se problémech s eh, chorobami, jako je eh, krákovina. Eh, ráda bych pohovořila o prevenci tohoto a otázky, které se týká obecného zdraví lidí a také otázky, které se týkají zdravotních označování. My jsme na to mluvili už mnohokrát a mm, ten systém, mm, otázka, jestli je ten systém správný, jestli máme základnu pro vyhodnocení, jestli je tady správná rovnováha mezi vyhodnocením a mm, právem na ochranu spotřebitelů. Myslím si, že obecné stanovisko vypadá tak, že asi ne, nemáme. A vím, že to je veliký problém, který nám leží na srdci. Italové, další kolegové doufám na tom budou pracovat. Je tu eh, řada eh, dokumentů. Chtěla jsem se zeptat, už víme, že teoreticky, přestože eh, komise, eh, nová komise eh, to bude muset potvrdit, budeme mít takový, jestli budeme mít přeskum nařízení tzv. health claims na začátku roku 2015, takže hm, já jsem se chtěla zeptat, jestli máte nějaké plány jako předsednictví, hm, abyste udělali jakou základní práci, třeba nějakou hm, konferenci nebo trošku veřejné práce public, veřejné s veřejností, protože si myslím, že toto bude velice důležité a zajímavé pro naše spotřebitele. Děkuji. A kolegyně eh, Lisa Alde. Děkuji mnohokrát, eh, paní ministrině, za eh, vaše vyčerpávající představení vašeho programu. Já se zeptám na stejnou věc, kterou jsem se zeptala pana ministra Galetio, to, co se týče geneticky modifikovaných eh, potravin, k tomu neřekl mnoho, protože už pak nebyl čas, já se chci zeptat. Také jsem se už ptala na plítvání potravinami. Chtěla bych se zeptat, zda i vy mm, eventuálně se budete zaobírat eh, v problematice výživy také právě plítvání potravinami zda spolupracujete s vnitrostátními úřady v této otázce a zda byste někde viděla eh, možnost reagovat na eh, tento jev. A ráda bych zmínila ten důležitý bod o kterém jste hovořila, tedy choroby, ale zejména degenerativní a zejména Alzheimer. My jsme hodně pracovali zejména za francouzského předsednictví v roce 2008, protože to bylo jednou z priorit francouzského předsednictví. Byl to nějaký, tuším, jmenovalo se to program Alkov, říká mm, paní poslankyně. Hodně se pracovalo nad touto otázkou a já bych se chtěla zeptat, Eh, zda budete nějakým způsobem spolupracovat s asociacemi, které se na nás stále obracejí a mají spoustu otázek. Eh, zda tedy tady dojde mm, k nějakému rozvoji této strategie spolupráce s asociacemi v těchto otázkách, které už vlastně zahájilo francouzské předsednictví. A Teď také otázka obezity, která už prostě se neobjevila vůbec na agendě a přitom je to pohroba, pohroma tohoto století se všemi patologiemi, které s tím souhlasí a stojí to prostě ohrom, stojí to eh, mnoho procent z rozpočtu pro zdravotnictví. Jak byste chtěla eh, se pustit do této otázky, jak byste k ní chtěla přistoupit? cockpit, protože to není jenom kosmetická otázka, týká se to stále více lidí v Evropě a zejména lidí mladých. Kolega Forenza per il gruppo. Děkuji. Forenza za QE, prosím. I, uh, buongiorno. No děkuji. Dobrý den, paní ministrině. Měla bych pár otázek. První se vztahuje k tématu, které už bylo e, naznačeno mými kolegy, předřečníky, a sice vyjednávání TTIP. My jako frakce jsme už řekli, že nám to činí obavy a že e, jsme proti podmínkám během těchto vyjednávání, zvláště tady mám na mysli to, že italská vláda by se měla vyjádřit vůči, co se týče rizikům, která jsou s ním spojena. E, to se týká právě zdraví a bezpečnosti potravin. Měli jsme už příležitost eh, mluvit s panem státním tajemníkem Gocim. O TTIP řekl, že je to veliká šance pro Itálii, ale tady přece jde o rizika, o kterých jsme tady mluvili. Rizika pro potraviny, bezpečnost jejich eh, GMO a tak dále. To jsou přece veliká rizika a proto bych ráda věděla, jakého názoru jste vy jako ministrině a zástupkyně italského předsednictví. Druhá otázka, tady jde o zdraví žen. Vy jste říkala, že to téma vám zvláště leží na srdci. Mám dojem, že ve vašem programu něco chybí. Právo eh, Tedy je to něco, eh, kde Itálie stále se vydání více útočí a sice bezpečné přerušení eh, těhotenství. Víme, že italské nemocnice mají stále větší potíže s tímto. Vy jako italské předsednictví byste chtěli něco aktivně udělat eh, na tomto poli? A pak poslední otázka eh, týká se možnosti eh, tedy téma ochrany zaměstnanců. Víte, že v Itálii máme takový eh, zlom právo eh, na práci, na zdraví. To není, eh, nejsou věci, které jsou vždycky dobře slučitelné. Víte, ehm, co se tady děje. Ráda bych věděla, jestli italské předsednictví by tady chtělo začít být aktivní a jak bychom mohli zajistit kvalitu a mm, trvale udržitelnou kvalitu, ehm, když na druhé straně dochází ke krácení v oblasti zdravotnictví. Děkuji. A za zelené paní Hauke. Děkuji, se se přivítat na výboru. Eh, budeme se těšit eh, na angažované silné italské předsednictví a se, eh, s tím, že se budete intenzivně soustředovat na zdraví a čisté netoxické prostředí to stejná otázka, jako položil pan Grote, týká se to lékařských přístrojů. Tady se těšíme, že budete aktivní v tomto roce a ráda bych se eh, v této souvislosti zmínila o dvě, dvou věcech. Nepůjdu otázky eh, kontrol, dohledu, jestli tady bude chtít mít schvalování předem, ale chtěla bych se vás zeptat, jestli zajistíte to, že výsledky které vyplynou z klinických šetření, eh, budou zveřejněny, budou dány k dispozici. Víme, že jsou tady klinické pokusy eh, vlastní farmaceutik. Pokud byste totiž zajistili plnou transparentnost tady a mohli bychom se postarat o to, že nebude možné mm, mm, odvádět, tak budeme mít daleko bezpečnější pozici. Takže bych ehm, to chtěla eh, zmínit a spojit eh, to s tím, co bylo řečeno předtím. Víme, že klinické pokusy a je nařízení, které se to týká, to je to, co jsme přijali. To byla jedna z věcí, eh, na které se soustředili eh, velké farmaceutické podniky. V, Americe, v Američané se chtěli zbavit této otevřenosti, transparentnosti a já ale myslím, že tady budeme mít ve vás silné partnery. A pak ještě další věc, která je velice důležitá, která se také vztahuje ke klinickým nebo souvisí s mm, lékařskými přístroji a sice Ty tyto přístroje, jak jistě víte, jsou v přímém kontaktu s lidským tělem a e, neměly by obsahovat žádné toxické látky, e, pokud e, mohou být nějak nahrazeny. A tady bychom se rádi soustředili na mutagenní látky, na tak aby to nebyly toxické látky, Myslím, že bychom se měli daleko více na toto soustředit, než tomu bylo dosud, protože víme, jak nebezpečné eh, eh, je, nebezpečný je tento vývoj, jaký dopad to má na lidské zdraví. A proto bude naše otázka znít, můžete zajistit, že taky tyto um, toxické látky, mutagenní látky um, budou prošetřeny, nebo že se jim budeme moci vyhnout do budoucna a tak, abychom se vyhnuli těmto vysoce rizikovým eh, lékařským přístrojům. Děkuji. Paní kolegyně Auken a paní kolegyně Petičiny za frakci FDP. Děkuji, pane předsedo. Ano, chtěl bych ještě jednou udělat eh, to tež, co předřečníci. Chtěl bych položit otázku, která není osobní, ale je to otázka, která mm, Mm, byla formulována vlastně italskými občany, které tady zastupují. Je vlastně takový experiment přímé demokracie. E, ta otázka na první pohled zní jako otázka, která je spíš lokálního zájmu, ale vlastně to tak není. Já chápu, tuto otázku takto. Pocházím e, z kampaně z e, Trady a bylo už řečeno, že Tady se v některých oblastech těží mězní plyn, ekologicky působím už po mnoha léta a chápu, co e, to znamená, co toto téma přesně obnáší. A Nechápu, proč se tady nevytvořil žádný precedenční případ do budoucna, ale otázka konkrétní zní takto. Vzhledem k, k obtížné situaci v některých oblastech, regionech v Itálii, eh, kampáni eh, v Solče, Sadiny a eh, v ostatních. To jsou všechno regiony, kde se ukládá hodně odpadů a Chtěl bych předeslat, že teď mm, se bylo zahájeno soudní řízení proti Itálii, protože Itálie by měla zaručit to, aby pitná voda mm, mm, naplňovala standardy evropské, protože je znečištěna arzenem a fluorem. Proto následující otázka. Jaká opatření by eh, chtělo italské předsednictví přijmout proto, aby se snížilo nebo se zabránilo nebezpečí eh, výskytu karcinogenů. A pak ještě další věc. Vy jste to zmínila v jiné souvislosti. Říkala jste se, že budeme požadovat životní styl, který bude zdravější, ale eh, spíš to je takový slabší přístup. Já si myslím, že bychom eh, nejprve měli hledat příčiny v životním prostředí a odstranit je tak, aby nevznikaly rakovinná onemocnění. A jaké opatření chce italské předsednictví učinit tak, abychom měli stoprocentní pokrytí těchto problémů v těchto italských regionech a v celé Evropě? Evropě, abychom měli takový registr nádoru, registřík nádoru. Eh, je to totiž tak, že tady ještě pořád máme veliké nedostatky, protože neexistují tyto registry nebo eh, záznamy. A pak, eh, jaká opatření by chtělo italské předsednictví učinit pro to, aby byla naplněna evropská zásada principu zapříčinitele jak v Itálii i celkově v Evropě? Děkuji. Děkuji kolegovi Všem kolegům děkuji za jejich otázky a přecházím teď eh, k tomu, že předám zase slovo paní ministrině, která eh, si popsala mnoho listů. Nevím, jak se vám to, jak to budete chtít zvládnout, nám v krátkosti času eh, zodpovědět, jak zodpovíte otázky. Allora, per quanto riguarda eh, la prevenzione. Takže pokud jde o prevenci, tak to je téma, které pokrývá několik z těch položených otázek. Já jsem pevně přesvědčena o tom, že prevence je strategická zbraň číslo jedna proti chronickým eh, eh, onemocněním eh, těch nenakažlivých i nakažlivých. Proto výzkum prevence je prioritou členských států i Evropské unie investujeme 3% eh, eh, našeho rozpočtu do prevence, což eh, není příliš mnoho v porovnání s našimi potřebami. Všechny vědecké studie a všechna pozorování z posledních deseti let ukazují, že většina chorob, zejména chronických, Eh, je zapříčiněno špatným životním stylem eh, ať už jde o nezdravé jídlo, kouření, drogy, nedostatek fyzické aktivity a eh, tak dále. Víme, eh, jaký to eh, má eh, dopad na cukrovku, která vznikla z jídla. A proto zdravější stravování a alespoň 30-minutové cvičení denně je velice prospěšné. V Itálii jsme propočítali, že zdravý životní styl u pacienta, který trpí cukrovkou, by vedl k uspoření 3 miliard euro ročně, která by padla na farmaceutika. Takže tady hovoříme o poměrně značných sumách, když to uvedeme do obecného kontextu. E, proto se domníváme, že jde o strategický faktor pro celou Evropskou unii. E, musíme čím dál e, více uvažovat v intencích primární prevence, potom také sekundární prevence, jako je screening, to je také velice zásadní faktor. Prevence tedy se týká všech oblastí e, našeho života a stává se součástí našeho horizontálního přístupu. E, je to nesmírně důležitý e, způsob, jak posílit udržitelnost našeho zdravotnického systému. Na jedné straně naše zdravotnické systémy musí být efektivní, také musí být konkurenceschopné navzdory nedostatkům zdrojů. V příštích letech budeme dostávat ještě méně peněz, ale zároveň musíme zvyšovat e, efektivitu. A e, nebude stačit e, poměřovat efektivitu s těmi tenčícími se zdroji. Potřebujeme změnu životního stylu. Tady Evropa má velký prostor pro svou působnost, pokud bude hovořit jednotným hlasem musíme eh, jaksi z, z péče o sebe sama udělat kulturní faktor, aby to nebyla pouze odpovědnost jednotlivce, ale celé společnosti. Podle mého názoru prevence je jedním z nejdůležitějších faktorů, do kterých je třeba eh, investovat. Eh, zvýšení tří, těch 3% na 5% je hlavním cílem a myslím si, že můžeme začít uvažovat, jak na to. A já už přejdu k dalším otázkám. Už si nevzpomenu, kdo se ptal na vztah s ekonomikou. Životní prostředí e, není e, jen e, průřezové téma v celé ekonomice, ale také ve zdravotní péči. Někdy je ta situace opravdu velice podobná. Není náhodou, že tento výbor se jmenuje Výbor pro životní prostředí a veřejné zdraví. My víme, že zdraví je bohatství lidí, jak se tak říká. Zdraví není pouze absence nemoci. Musíme usilovat také o přístup přístup, který eh, by eh, byl eh, takový všeobecný, který by celkově pečoval o zdraví lidí, zvířat, našich potravin, naší půdy, vody a životního prostředí, ve kterém žijeme. Musíme zajistit, aby to všechno bylo e, udržitelné, e, aby produkce, práce i životní prostředí e, bylo udržitelné. To jsou naše aspirace, při nichž nám můžou pomoci nové technologie. Technologie značně poskočila i v oblasti zdravotnictví a my bychom ji měli umět využít. Dále eh, další téma, zůstanu ještě u lidského zdraví, eh, je obezita. Obezita eh, také úzce souvisí s prevencí. Eh, ne, že bych ji schválně eh, opominula, zejména dětskou obezitu, protože si nemyslím, že je to problém. Ne, naopak, já říkám, že je to jeden ze spouštěcích mechanismů, které vznikají ze špatné prevence. Zdravý životní styl zabraňuje dětské obezitě, na to už jsou dnes důkazy. Když začneme s prevencí už v těhotenství, mateřství, eh, když vzděláváme eh, budoucí matky patřičným způsobem o tom, jak jejich strava ovlivní eh, zdraví jejich dítěte, tak dokážeme učinit pokrok. Kojení je velice důležité. Existují nové studie, které říkají, že dětem je vlastně vtiskován jejich životní styl v prvních třech letech života. To je součástí těch politik, o kterých budeme diskutovat nejenom tom na těch mnoha konferencích, eh, které vám dají tolik příležitostí k návštěvě mého města Říma a také Milána. Eh, budou probíhat také technické diskuze o těchto otázkách. Eh, dalším velice důležitým tématem je demence. Je pravda, že tady už proběhly snahy za francouzského předsednictví v prosinci proběhla diskuze v Londýně v rámci G8. Tam jsme hovořili o globální strategii proti demenci. To je takový náš hlavní eh, vodící princip, takový akční plán. Věde tady nám také může pomoci vědecký výzkum neustále. Eh, přicházejí nová zjištění, nové techniky, eh, nová farmaceutika na boj proti demenci. Eh, Alzheimer je opravdu metlou příštích desetiletí a my musíme co nejrychleji zahájit akční plán, který nám pomůže odstranit sociální a zdravotní problémy v této oblasti. Pokud jde o TTIP a související vyjednávání, tak tady opravdu má cenu eh, se tím zabývat. Eh, eh, jakožto italská ministrině jsem se účastnila vyjednávání v New Yorku a nadcházející vyjednávání se budou opírat o vědecká data, vědecké důkazy. Ty jsou součástí toho návrhu pro vyjednávání. My máme eh, kvalitativní standardy na základě klinických testů a máme eh, standardy kvality eh, výrobků, na které budeme klást zvláštní důraz. O zdraví našich občanů se nedá vyjednávat. Takže vědeckou bází toho vyjednávání e, poskytne EFSA a e, TTIP opravdu je e, velikou příležitostí. A domnívám se, že Evropa je dost velká na to, aby jak si sehrála tuto hru eh, dobrým způsobem a konkurenceschopným způsobem. Eh, pokud jde o eh, potravinový odpad, tak to je téma, na které mě osobně leží na srdci. Já jsem se jim zabývala v italském parlamentu. V dnešní době plítvání jídlem je eticky neúnosné. zejména eh, když čím dál více lidí v naší společnosti se propadá do chudoby. Víme, že komise se zabývá eh, tímto problémem a reviduje eh, nařízení 178 168, které se týká této otázky. Jsou tu komerční i zdravotní problémy Jde tedy o eh, jednu z velkých výzev, které před námi stojí a je důležité, aby členské státy i rada jí věnovaly eh, patřičnou pozornost. Takže teď jsem se ztratila, eh, přesunu se k lékařským přístrojům, ale ještě bych chtěla něco říci k antimikrobiotické rezistenci, protože to je stále ještě otázka prevence prosinci v Římě se bude konat schůze, která bude zkoumat antimikrobiální rezistenci a velkou část práce tady eh, už byla eh, odvedena. Je to téma, které se týká eh, zdraví zvířat, potravin, zdravotní péče a my musíme patřičným způsobem umět využívat antibiotika a vyvíjet inovativní technologie, které by se daly používat v nemocnicích, které by zabránily formaci nových virů. Musíme samozřejmě poskytovat pobídky pro inovace v oblasti antibiotik. Vzhledem k tomu, že lidé a zvířata jsou v tomto ohledu stejní, tak opravdu e, tu máme před sebou otázku e, všeobecné čistoty. Máme mezinárodní e, pokyny, které nám pomáhají implementovat přístup založený na bezpečnosti Eh, bezpečnosti potravin konkrétně. K lékařským přístrojům. To je velice důležité a delikátní téma Tady je ve hře e, několik názorů, to téma je poněkud kontroverzní. E, legislativa e, se osvědčila, ale stále se stává terčem kritiky. 26. září komise přijme návrh, přijala návrh nařízení o lékařských přístrojích, parlament zvážil tento návrh a 2. dubna 2014 eh, eh, eh, tento návrh byl zkoumán v parlamentu. I v radě se konalo několik schůzí za několika následujících předsednictví irského, dánského a dalších. Tam byla zkoumána stávající legislativa z toho pohledu, jakým způsobem lze ještě vylepšit bezpečnost pacientů. Italské předsednictví také bude vycházet z poznatků různých technických skupin. Jak víte, zaslali jsme dotazník členským státům a teď nám přicházejí detailní technické odpovědi. Takže z těchto dotazníků budeme také vycházet. Chceme do konce podzimu vypracovat text, který by byl přijatelný většinou členských států a který bude představovat společnou e, sdílenou pozici Rady a 20. června na e, Radě pro zdravotnictví většina ministrů zdravotnictví členských států e, chtěla další pokrok během italského předsednictví a my tedy chceme dosáhnout kompromisu tak, abychom splnili e, naše cíle. a sice posílit bezpečnost všech občanů Evropské unie. Pak také eh, eh, byla položena otázka eh, týkající se těch toxických látek. Eh, obsažených v přístrojích. Lékařské přístroje nemohou obsahovat toxické, mutagenní, eh, karcinogenní látky. Eh, to budeme i nadále podrobně zkoumat na nadcházející schůzi v září, která se bude věnovat lékařským přístrojům. Teď, jaké to byly další otázky? Otázka na transparentnost také zazněla. Pokud jde o klinické testy, tak původní text komise eh, požadoval eh, celou řadu eh, informací různého typu od výrobců v jednotlivých zemí. Na schůzi 8. a 9. července italské předsednictví výslovně požádalo členské státy, aby poskytly své stanovisko na tu informační proceduru a na rozšíření požadavků eh, kladených na výrobce v tomto ohledu. Všechny informace a eh, notifikace o eh, vývojích a nepříznivých účincích jsou tady pokryty. Ten návrh byl přijat členskými státy prakticky jednomyslně a v zápisech ze schůze je odkaz na to, že data budou dána k dispozici veřejnosti. Eh, já jsem, si, já jsem se pokusila zapsat si všechny ty otázky, další z nich je dohled nad trhem. Eh, tady eh, některé země souhlasí, jiné stále mají rozdílné pozice ohledně toho, zda chceme nějakou centrální organizaci, která by měla na starosti mechanizmy dozoru nad trhem. Šlo by tedy o rizika typu 3 a užitečnost takového mechanismu, eh, který by musel být doprovázen eh, zapojením eh, orgánů posuzujících rizika. Takže tady probíhá celá řada technických jednání, některé z těch otázek už jsou vyřešeny, s jinými ještě se potýkáme konstruktivně a e, doufáme, že se nám podaří dosáhnout e, užitečného kompromisu. Tím si myslím, že jsem odpověděla snad na všechno. Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že jsi skutečně odpověděla skoro na všechny otázky a teď se dostáváme k druhému kolu otázek a začínáme EPP. Pane předsedo, děkuji paní ministrině. Vítám také velmi eh, italské předsednictví. Jsem rád, že mezi své priority eh, jste zařadili eh, prevenci, zdravý životní styl a životní prostředí, chronické choroby a strategie. To jsou důležité věci a také nerovný přístup eh, k dobré zdravotní péči. To všechno vyžaduje silnější pozornost. Mnoho pacientů Evropské unie nedostanou včasnou diagnózu a žádnou terapii ve své domovské zemi. Omezený přístup ke zdravotním službám eh, omezuje eh, životnost a zatěžuje sociální fondy Evropské unie. Kvalita zdravotního, zdravotní péče měla být vyšší, měli bychom se soustředit na pacienty. V některých zemích jsou totiž je léčení může zachránit život to měla tady kvalifikace sester a lékařů se měla zvýšit, odcházejí často se země hledat lepší práce. Toto je e, velká výzva pro Evropskou unii. Všechny členské státy EU se zabývají tímto problémem. E, tento problém je hlavně závažný e, v nových státech. To vidíme na některých konkrétních doporučeních zemí, které byly schváleny rady v rámci Evropského semestru na rok 2014. A myslím si, že toto je dobrý nástroj, to je to, co říkal taky můj kolega pan Petrle jde o motivování členských států, aby udělali více v oblasti zdravotní reform. Komise a parlament už mm, mm, volali po opatřeních na evropské úrovni. Má otázka v tomto smyslu zní. Chtěl bych se zeptat, jestli italské předsednictví by chtělo se zabývat problémem nerovnosti v oblasti zdravotnictví a jestli by to mělo být na pořadu jednání rady. A druhá věc, co plánuje předsednictví, co se týče legislativní práce, zvláště směrnice o transparentnosti a opatření, která upravují ceny lékařských produktů eh, pro využívání eh, lidí a také veřejný systém mm, zabezpečení. Děkuji, pan kolega Pavel Poc. Thank you, Chair. Uh, Děkuji, pane předsedo. Minister, I think there is one very simple question. Já mám jednu eh, velice eh, jednoduchou otázku, která se týká zvýšeného výskytu rakoviny v Evropské unii a eh, zejména jde o otázku definování kritérií Eh, která je poněkud v pozadí na evropské úrovni. Eh, konkrétně jde o regulační kritéria nutná pro identifikaci endokrinních eh, disruptorů a tady byla navržena nová strategie a e, program italského předsednictví není dostatečně konkrétní, pokud jde o e, endokrinní e, substance. Takže prosím, mohl byste detail, mohla byste detailněji popsat konkrétní akce, které chcete učinit v tomto ohledu. Děkuji. Grazie, Děkuji. Kolega Buzoj. Ano, děkuji. Paní ministryně eh, můj příspěvek se týká Eh, jeden z důležitého legislativního kusu, který byl zablokován v radě, a to je směrnice transparentnosti opatření, která upravují ceny lékařských produktů. Eh, kolega Kováč se už o tom zmínil. Eh, nejenom proto, že jsem byl autorem návrhu stanoviska pro IMCO, ale také pocházím ze země, kde hm, to nebylo ještě hm, aktualizováno roku 2008, ale myslím si, že tato směrnice přinese větší jasno a disciplínu do procesu ustanovování cen a také procesu rozhodování jednání e, o, lékařský, o tom, jestli lékařské produkty budou e, na tomto seznamu úhrad. E, podmínky jsou jasné, postupy jsou lepší, transparentnost je zvýšena. Jak víte, ta iniciativa byla zablokována v radě a já bych se chtěl zeptat, jaká je stanovisko italského předsednictví k této směrnici a jestli je to pokud je to pozitivní stanovisko, tak bych požádal, aby bylo odblokováno toto rozhodnutí rady. Eh, přeji vám hodně úspěchů eh, ve vašem předsednictví a je mi líto, že musím hned na letiště. Děkuji panu kolegovi Buzojmu a teď kolega Kaputo, prosím. Ehm, děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministrině, nejprve bych chtěl mm, srdečně pogratulovat ehm, k této velmi podobné prezentaci. Děkuji za pozbudivé odpovědi, které jste poskytla kolegům. Já sám mám dvě otázky. Jedna z nich se vztahuje k takzvaným rizikům v souvislosti eh, s Wi-Fi a Velanem. Ano, tady eh, se vědecké poznatky by nám pomohly a mezi tím nám ukazují, že takovéto eh, vlny mohou být nebezpečné pro lidské zdraví, ale v současné době nemáme jednoznačné informace o tomto. A pak údajně existuje jeden dokument, eh, z rady má 50 stran a platí jako eh, na nejvíc tajný, top secret, ale dochází k pokusům to popřít. Světová organizace eh, zdravotnická eh, eh, tady naznačila, že různá poškození mozku a nádory vznikají právě s těmito šířením těchto vln. Ano, otázky zdraví jsou jistě prioritní pro italské předsednictví, to jsme řekli. A také jste říkala, že právě v oblasti prevence chcete být aktivní, zdravý životní styl a tak dále. A Um, karcinogenním pacientům bychom měli věnovat vyšší pozornost. Proto následující otázka. Má italské předsednictví v úmyslu eh, tuto zprávu, tato data ještě jednou um, obhájit nebo řekněme přeskoumat? Eh, jste vůbec informováni o tom, jak, nebo jaké iniciativy byste chtěli eh, zavést tak, aby zdraví ve všech členských státech bylo ochráněno? Ehm, právě v souvislosti s tímto konkrétním problémem. Další otázka na vás. Ehm, eh, výzkum tady byl ehm, krátce zmíněn a sice onen registr nádoru. Myslíte si, že by bychom mohli docílit sjednocení takovéhoto registru po celé Evropě, že bychom o to mohli usilovat, protože to je určitě e, velmi důležité. Děkuji srdečně. Kolega je Farias Alde. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní, a srdečně vítám paní ministrině mezi námi, přeji hodně úspěchů, budu pokračovat v angličtině. Ano, mluvíme o lidském zdraví eh, v zemích, eh, na které měla dopad krize, a sice i mé vlastní zemi, eh, což je Portugalsko. Došlo ke zvýšení výskytu přenosných chorob a vy jste řekla, jsem mluvila o mentálních eh, chorobách, eh, řekla jste, že to bývá příčinou smrti, zhoršení mentálního zdraví a ukazatel s tím spojené, eh, například sebevražné pokusy, deprese a podobně, zvláště mezi nejzranitelnějšími skupinami společnosti. A zároveň výdaje veřejné do zdravotnictví se snížily ve většině členských států, protože tady byla špatná ekonomická situace jsou uživatelé zdravotních služeb platí eh, eh, poplatky, které se značně zvýšily. Eh, to znamená, že to je potenciál pro zvyšování nerovnováhy, nerovností ve, ve poskytování služeb. Paní ministrině, jaká je role italského předsednictví vzhledem k těmto výzvám? Počítáte s tím, že budou učiněny konkrétní kroky? Eh, také v oblasti zásady subsidiarity, tak abych si mohli členské státy vyměňovat osvědčené praxe, abychom tady měli účinné řízení zdravotních systémů eh, právě v oblasti prevence. Eh, jak jste řekla, paní ministrině, zdraví našich občanů je něco, co, o čem není možné mm, vyjednávat. Děkuji. Děkuji, paní Gadiny. Děkuji vám. Budu mluvit stručně, protože už toho bylo řečeno hodně. Chtěla bych paní ministrině srdečně poděkovat za to, že eh, mezi nás přišla. Myslím, že přístup, který nám představila, mm, je velice v souladu se zprávou, který, eh, no, kterou předložila eh, 15. července příslušná organizace. Tam se nemluví o přenosných chorobách. To je téma, které leží na srdci mnoha kolegům. Tato zpráva například říká, že prevence a životní styl jsou ony aspekty, o které se musíme starat, eh, kterým musíme věnovat pozornost proto abychom se vyhnuli tomu, že se tyto choroby budou dále šířit. A mezi tím už je to jedna z nejčastějších příčin úmrtí. Ale ráda bych pochopila, jestli to je skutečnou prioritou pro italské předsednictví. Tento bod mi leží velice na srdci. Dokonce jsem předložila pozměňovací návrh mm, a pak ještě jeden návrh. Jde o téma, kde parlament v posledním legislativním období eh, řekl, že je to velice významné téma, asi směrnice o přeshraničním eh, poskytování zdravotnických služeb zdravotní péči. Tady budeme chtít eh, hledět více do budoucna. Eh, chtěli jsme vytvořit možnost pro racionalizaci, pro zeštíhlování a to je i jeden z bodů, které vypožujete za eh, důležité zdravotní balíček. To je to, co jste posunuli i v Itálii. Zeštíhlování, racionalizace, to by znamenalo i úspory mm, a E, to znamená, že by neexistovala super specializovaná centra všude jenom pro speciální choroby a lidé by mohli chodit jinam. Já si myslím, že by to bylo docela dobré, kdybyste nám k tomu mohla něco říct. Například e, v Miláně, e, tam, tam, tam se rada ministru zdravotnictví bude se setkávat, třeba by se tam pralo probrat toto téma, nebo vidíte jinou možnost. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby poslanci i na tomto poli byli aktivní, kdybychom táhli za jeden pro vás, tak aby tato směrnice nemohla být naplněna novým obsahem a životem, protože to je, by pomohlo mnoha občanům, ale naráží to na mnoho potíží. Tato potíž by se mohla překonat a myslím si, že by bylo skvělé, kdyby se mé zemi podařilo nastínit správnou cestu, tak aby tato směrnice mohla být naplněna. Já ji, jak říkám, považuji za velice důležitou. Určitě se ubírá správným směrem. Děkuji. Děkuji. Pan kolega, paní kolegyně Kniči, děkuji. Pane předsedo, děkuji také paní ministrini za velmi dobrou prezentaci Priority italského předsednictví. Eh, chci konkrétně poděkovat za upřesnění a za podrobné odpovědi na naše četné otázky. Měla bych na vás dotaz k tématu, které jste již krátce nakousla v úvodních poznámkách v Dubnu. Parlament eh, skončil, uzavřel první čtení k návrhu nařízení o kontrol v celém potravinovém řetězci. To je jistě velmi komplexní, ale i důležitý návrh k tomu proto, abychom zajistili bezpečnost potravin. V této souvislosti dotaz. A sice, Jaké iniciativy chcete, eh, jakých se iniciativ se chcete chopit, tak aby se toto téma dostalo kupředu v radě? Dosud totiž to bylo jaksi odloženo k ledu. A Myslím, že se ukázalo mezi tím důležité, aby byly prováděny kontroly v celém potravinovém řetězci, alespoň tím, že se budou stanovat minimální standardy, které budou platit pro všechny. A ještě jedna otázka. Myslíte si, že eh, se můžete držet pozice Evropského parlamentu, protože eh, máme harmonizované minimální standardy, které jsme požadovali pro celou Evropu? Děkuji. Kolega Evi. Grazie molte. Eh, dunque io volevo riferire... Děkuji mnohokrát. Já jsem se chtěla zeptat na politiku úspor. A protože ani zdravotní služby nezůstaly ušetřeny této politiky přísných úspor. A chci se zeptat na statistické studie, eh, které říkají, že tady existuje veliká propast mezi bohatšími regiony v Evropě, které jsou finančně stabilní a chudšími oblastmi, kde tvrdě dopadla krize. Co se týče Itálie, tady máme celou řadu případů v italském zdravotnictví, zejména v Lombardii, kde je zdravotnictví orientováno na zisk místo na poskytování veřejné zdravotní služby, ačkoliv je to základní lidské právo, takže pacient se stává pouze zákazníkem, klientem těchto zařízení a zdravotnictví se nahlíží jako business model. Nedomníváte se, že by se nemělo uvažovat o tom, jak jsou například jmenováni generální ředitele. To je vždycky politickou záležitostí a to způsobuje náchylnost a zranitelnost celého systému. My se domníváme, že korupce nemůže e, přece ohrozit základní otázku zdraví a prevence, tak jak je to napsáno v listně základních práv Evropské unie. A kromě toho bych ráda připomněla, že existuje iniciativa evropských občanů, stop vivisection. A tady bych ráda věděla, jaký postoj má italské předsednictví. Děkuji. Teď ještě dvě přihlášky, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji paní ministrině. Já, se vá, já vám chci říci připomínku paní Grostet, která mě o to požádala, ale vlastně sdílím tuto připomínku už několik let pracujeme na farmaceutickém nebo na legislativě k farmaceutickému průmyslu a eh, velice neefektivně se dodržují stávající předpisy. Například Francie a Itálie schválily národní zákony, eh, které umožňují používání zdravotních přípravků mimo uh, Mm, eh, ty seznamy máme a přitom to není autorizováno agenturou pro lékaře. Je to k dispozici pacientům jak francouzským, tak italským a to znamená nebezpečný precedens a znamená to opravdovou výzvu pro zdraví v Evropské unie. Komercializují se produkty, uvádějí se na trh nová léčiva, a přitom to není pro terapeutické úči, účely. Znamená to ohrožení bezpečí pacientů, protože lékaři mimo eh, ten schvalovací proces nesplňují přísné standardy, eh, které eh, jsou posuzovány při schvalování nových produktů. A Přitom se omezuje přístup pacientům k určitým typům produktům, ale hlavně také je omezená možnost pro další výzkum a vývoj. Hmm, chtí, eh, budete žádat od komise, aby používala daleko striktnější politiku, co se týče legislativní politiky jednotlivých členských států v farmaceutické oblasti. Děkuji mnohokrát. A teď poslední příspěvek, prosím, a poté požádáme paní ministrině, aby odpověděla na všechny tyto otázky. Děkuji mnohokrát, paní ministrině, děkuji vám za Eh, váš projev. Chci vám poblahopřát. Potřebujeme to, co jste řekla, hlavně strategii v oblasti prevence. Ale rád bych se zeptal, jakým způsobem chcete posílit Evropskou platformu co se týče vzácných eh, chorob, vzácných onemocnění, protože ty mají velice vysoké náklady, i když se týkají pouze málo občanů, ale přitom ty náklady jsou veliké a způsobují velký problém. A možná, že teď to bude spíše italská otázka. Rád bych se zeptal, zda ten restriktivní zákon existující v naší zemi týkající se Eh, pokusů eh, na zvířatech chcete přepracovat? Protože tím, eh, tak jak to bylo implementováno, je v Itálii velice stížen vývoj a výzkum. My všichni víme, že pokusná zvířata jsou, většina pokusných zvířat jsou myši a krysy. Ale u těch pokusů na zvířatech je to tak, že Itálie jakoby eh, zvíř, jakoby krysy a myši hodila do stejného eh, pytle jako primáty, do stejné kategorie jako primáty. A výzkumná zařízení eh, eh, se snaží o to, aby zákon, který byl v Itálii přijat, byl změněn. A potom bych rád ještě připomněl jednu věc, je to to, co řekla paní Galiny, přeshraniční zdravotní péče. Nedomníváte se, že i tady by bylo nutno zahájit harmonizaci zdravotních poplatků, abychom od šance nepřešli ke spekulaci v tom zdravotním turismu. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že teď tady nezazněly nezaznělo více žádostí o slovo. Slyšeli jsme tady všechny otázky a teď dostane paní ministrině ještě jednou slovo aby mohla na tyto otázky odpovědět. Děkuji vám. Děkuji vám za všechny vaše otázky. Všechny tyto otázky pokrývají spektrum našich aktivit a týkají se programu, který chceme sledovat. Co se týče přeshraniční zdravotní péče, Itálie eh, nedávno uskut právě implementovala eh, tuto směrnici. Stále je to ještě vlastně ve fázi eh, transponování, ve fázi implementování. Máme tady zásadní věc. Je to vlastně první směrnice, která se stará o občany nejenom z hospodářského hlediska. Je to směrnice, která má sloužit pro dobro lidí a znamená inovaci. A stejně tak jako směrnice, které přinášejí další inovace, se musí aplikovat a musí se samozřejmě dohlížet jejich, na jejich aplikaci, na jejich uskutečňování. Tato směrnice eh, měla dokonce integrovaná venga utilizzata appunto come uno strumento. Eh, s integrovanými protilátkami. Používají se tu nástroje, které se staly jakoby eh, s turistikou, zdravotní turistikou ze spekulativních účelů ale přitom ta směrnice eh, chtěla, aby se na Evropu pohlíželo jako na celek a aby se umožnil pacientům příspěv, eh, při, při, přístup ke zdravotní péči. Potřebujeme mezinárodní Eh, přístup, včetně světového přístupu. Takže proto tato směrnice skýtá obrovský potenciál pro eh, rozvoj a vývoj, který by zajistil našim občanům eh, velký pokrok ve zdravotní péči. V té, legislativě už je obsažen pokrok pokus eh, zabránit přílišnému eh, přeceňování služeb a eh, zdravotnickému turismu. V listopadu se bude konat velice důležitá přeshraniční akce. Myslím, že to bude 6. a 7. listopadu v Benátkách. Jestli mi slouží paměť, nebude to v Miláně, ale v Benátkách, opakuji. A tam se budeme snažit přilákat co nejvíce pozornosti přilákat co nejvíce členů rady a parlamentu k diskuzi o potenciálu eh, této směrnice a možnostech eh, jejího, její implementace co nejlepším způsobem. Tato konference 6. a 7. listopadu eh, se bude hlouběji zabývat problematikou turismu. To bude eh, možnost zabývat se také prevencí, terapií a inovací eh, během té stejné akce, během těch dvou dnů, kdy se budeme věnovat těm přeshraničním otázkám. Eh, teď bych přesla, přešla k další otázce o nádorech. Teď to nemůžu najít v papírech, ale já se k tomu vrátím ještě později. Pokud jde o e, dopad nádorů, e, tak v Evropě probíhají diskuze o současných a budoucích strategiích boje proti nádorům. Už e, byly schváleny některé iniciativy. Zdůrazňujeme stále a znovu zdravý životní styl, který eliminuje rizikové faktory, jako je obezita, kouření, nadměrné požívání cukru, soli a e, alkoholu. E, snažíme se posilovat konzumaci zeleniny, fyzické aktivity a tak dále. E, jakožto předsednictví se domníváme, že musíme investovat do podpory zdravého a aktivního životního stylu. Zároveň chceme podporovat diagnózu, chceme zkoumat nerovnost v přístupu k diagnóze, nejenom k terapii. Ekonomická krize způsobila, že dnes jsou velké rozdíly v možnostech přístupu k diagnóze. Chceme zkoumat, co dělají členské státy v této oblasti a v oblasti prevence. A e, zároveň e, hodláme zkoumat aspekty, jako jsou e, očkování proti nejrůznějším chorobám a také HIV. Eh, eh, pokud jde o eh, udržitelnost, tak ta se netýká pouze ekonomiky, nejde pouze o ekonomickou udržitelnost, ale musíme také vnímat zdravotnický systém jakožto celek a e, musíme zajistit periferním zemím přístup k dostupným technologiím. To máme na programu na naší neformální schůzce Eh, je to téma, které je velice zásadní pro členské státy v nadcházejících letech. Opakuji, že je to zásadní téma i pro evropskou konkurenceschopnost. Eh, systémy zdravotní péče jsou provázány s jinými systémy. Eh, jsou provázány s růstem jako takovým, s vědeckým vývojem a ekonomická krize nejenže omezila přístup k terapeutické péči a k diagnóze, způsobila byla také, že méně peněz se investuje do výzkumu a vývoje. E, na tom e, neformálním setkání chceme diskutovat přesně o tomto. E, jaké jsou možné strategie na posílení míry inovace v systémech zdravotní péče a výzkumu, tak, abychom zajistili, že inovace budou prospěšné pro naše občany? Já se domnívám, že stojíme na křižovatce v jakémsi ústředním bodě. Evropa po celou eh, dobu, kdy je eh, jednotná a žije v míru, neustále poskytuje svým občanům přístup k nejlepší dostupné zdravotní péči na světě. Eh, dává jim přístup k co nejvíce technologickým inovacím a musíme tyto standardy zachovat. Jsou to standardy kvality, jsou to kulturní standardy a ekonomické standardy v Evropě. Tyto standardy nám zaručují konkurenci konkurenceschopnost vůči zemím BRICS a zejména Spojeným státům. Musíme najít nové modely, jak zpřístupnit eh, občanům eh, inovace to je eh, téma, které budeme proskoumávat v rámci našich šesti měsíců předsednictví. Dále italské předsednictví vypracovalo návrh závěrů rady ve spolupráci s komisí a tato spolupráce byla eh, velice užitečná. Eh, sestavili jsme dokument, eh, který podle nás bude stimulovat růst, využívání inovativních lékařských praktik a no, inovativních léčiv, který posílí přístup občanů k novým metodám péče a e, dále e, přecházím k další otázce a tou je transparentnost a směrnice o e, cenách. Ta je velice důležitá a nastavuje minimální požadavky, které mají zajistit, že národní opatření jsou transparentní při oceňování služeb a při proplácení. Jde tady o co nejrychlejší vstup farmaceutik na trh. To je to, o co usilujeme. Tady zatím nemáme dohodu mezi členskými státy a e, proto e, na tom intenzivně pracujeme a vycházíme přitom z výsledků e, poslední schůze pracovní skupiny Evropské rady Eh, jejímž výsledkem byl eh, schrnují, dokument, který schrnuje praxe v různých členských státech a zdůrazňuje, jaké jsou v nich rozdíly. Eh, chceme dospět k realistickému pohledu na technický a politický potenciál členských států. Samozřejmě je potřeba k tomu přistupovat opatrně, nicméně budou-li podmínky správné, chceme na té směrnici pracovat. Chceme revidovat současnou směrnici a to ve, v klíčovém období, eh, kdy se nastavují ceny pro eh, proplácení farmaceutických produktů. Pokud je o léčiva proti žloutence C, tak to je takový nejvýraznější příklad. My tedy spolupracujeme s členskými státy na kritických problémech, které eh, mohou nastat a snažíme se dospět k co nejšíře přijatelnému eh, řešení. Pak padla otázka na eh, pokusy na zvířatech. a týkala se e, zastavení e, vivisekce. My se opravdu domníváme, že musíme respektovat pravidla, e, která zajišťují, aby co nejméně zvířat bylo obětováno, zabíjeno a děláme tady, co je v našich silách a samozřejmě probíhá velice široká debata. Pokud jde o tu otázku eh, označování, tak eh, ta je také velice důležitá. My zastáváme názor, že eh, se musíme řídit pravidly a e, nařízeními, které e, kladou e, bezpečnost občanů na první místo. Bezpečnost je primárním zájmem jak našeho předsednictví, tak mě osobně jakožto ministrině. Samozřejmě podle principu subsidiarity členské státy budou moci upravovat bezpečnostní opatření je to inovativní procedura v oblasti klinických testů a svou roli tady se hrají samozřejmě eh, regulační eh, orgány. Předsednictví eh, má značný zájem na tom, abychom zajistili, že bezpečnost pacientů je vždycky na prvním místě v oblasti farmaceutik. Paní Kiniči se zeptala, zda si předsednictví uvědomuje, že evropští evropské občany zajímá eh, bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci. Eh, Je pro nás nesmírně důležité dosáhnout konzistentní legislativy s co nejvyšší úrovní bezpečnosti. Eh, to ale není samo o sobě postačující. Je potřeba provádět inspekce na úrovni Evropské unie založené na posouzení rizika. Potraviny se dají uvádět na trh a vyvážet do do celé Evropské unie, což znamená, že musíme mít jednotné kontroly, tak abychom nenarušovali konkurenci, hospodářskou soutěž. E, dále se budeme snažit v radě dosáhnout dohody, přestože tady zatím panují rozdílné názory na téma bezpečnosti potravin. To je téma, které je velice relevantní a leží na srdci všem a tady se snažíme harmonizovat jednotlivé pozice. A tím jsem skončila. E Děkuji mnohokrát, jménem vás všech chci srdečně poděkovat. Paní ministrině a předsedkyně Rady ministrů vám děkuje za vaši ochotu a my děkujeme zase tobě za to, že jsi byla ochotná odpovědět na všechny otázky, které zde zazněly v tak stručném času. Děkuji všem a končím tím naše zasedání. Zítra se koná zasedání koordinátorů a ještě jednou připomínám, 3. září zasedá náš výbor znovu celý den. Ještě jednou děkuji a příjemný večer.